Allora, buonasera a tutti, se prendete posto, per favore. Dobré odpoledne, prosím, usaďte se. Allora, innanzitutto c'è da fare una piccola modifica all'adozione. Eh, v první řadě bych vás chtěl upozornit na určité změny na našem pořadu jednání, a to tak, že po předložení návrhu právě od pana Liberackého. Zde bude zpráva pane komisaře Andora o dopadech akčního plánu pro posílení kontroly ze strany komise při společném uplatňování strukturálních prostředků, tedy k této spě- změně. Dojde a bude tady pan komisař Andor. Pro rozpravu potom budeme mít jednu hodinu. Co se týče bodu dvě, máme zde změnění zápis ze schůze 2. až 3. prosince 2009 a 25. od 28. ledna 2010. Vše jste obdrželi pomocí elektronické pošty. Můžete užívat během dne to schůze tlumočení a proprosil bych vás, abyste si sebou zítra přinesli hlasovací karty, abychom mohli hlasovat o zprávě pana Koculína. Nyní k bodu čtyři. Zde bych chtěl v první řadě zde um, uvítat, přivítat pana Karlose Okaňu, ministra financí vlády Španělského království. Pan zpravodaj Liberacky, se ještě nedostavil, jak mi bylo právě řečeno. Ví někdo, zda dorazí brzy, nebo jak to s ním vypadá? Nejdříve dostane slovo ministr financí vlády Španělského království. A protože nechceme ztrácet čas, tak pan Liberecký dostane slovo až později. Jedná se o udělení absolutoria za rok 2008. Slovo má pan Okaňa. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, páni poslanci, paní poslankyně. Je pro mne potěšením a zároveň velikou ctí ve jménu Rady vám předložit doporučení Rady k udělení absolutoria komise za plnění rozpočtu za rok 2008, kterým bylo zasláno Evropskému parlamentu po jeho schválení Radu Ekofinu 16. února. Během posledních měsíců rada velice zevrubně zkoumala plnění rozpočtu 2008 ze strany komise na základě připomínek účetního dvora. Rada s uspokojením vítá pokračující pozitivní tendenci kterou opětovně potvrdil účetní dvůr ve své roční zprávě 2008. Účetní dvůr konstatoval do opětovná zlepšení v řízení a kontrole Fondu Evropské unie ve velkém počtu oblastí výdajů, zejména v oblasti zemědělství a přírodních zdrojů. Bez pochyby je třeba, abychom zůstali realisty, abychom pochopili, že úsilí, které vyvinula komise i všechny členské státy pro zlepšení řízení fondů, nevždy projeví okamžitý efekt. Tudíž by nemělo být překvapením, že prohlášení o věrohodnosti účetního dvora Eh, zůstává záporná pro velkou část rozpočtu za rok 2008. Rád bych krátce zhrnul zásadní připomínky které, eh, a zásadní úvahy, které vedly radu k doporučení udělení absolutoria. Zaprvé bych se rád zmínil o ročních rozpočtech, o ročních účtech Evropské unie. Rada s uspokojením sledovala, že již druhým následujícím rokem účetní dvůr formuloval příznivé stanovisko o věrohodnosti a uzná, že naprosto věrně se zde odráží finanční postoj Evropské unie ve všech relevantních aspektech. Rada uznává bezproblémové fungování účetního plánu a kruálního účetního plánu z roku 2005 a pozvuzuje komisi, aby zachovala velkou úroveň účetnictví v Evropské unii. Co se týče legálnosti a správnosti příslušných operací a efektivity systému dohledu a kontroly. Rada je spokojena se stanoviskem auditu bez výhrad o celé příjmové stránce, o závazcích ve všech oblastech a o platbách v oblasti vzdělávání a občanství a administrativa. Na druhou stranu Rada s uspokojením vítá zejména viditelná zlepšení dosažená v oblasti zemědělství a přírodní zdroje. Pro příslušné platby v této politické oblasti, jako v souhrnu, poprvé účetní dvůr konstatoval rozpětí výskytu chyb pod Prahem významnosti. Integrovaný systém řízení a kontroly, který pokrývá větší část výdajů v rámci Evropského fondu zemědělských záruk, zůstává důležitým nástrojem pro zlepšení finančního řízení. Rada se domnívá, že tento vývoj je důležitým krokem na cestě k lepšímu finančnímu řízení v globálním hledisku pouze z hlediska většího stávající, většího počtu mm, chyb, které tady ještě jsou, eh, si účetní dvůr zachoval výhrady eh, nad tímto druhem politik v oblasti venkovského rozvoje. Eh, nehledě na tyto pozitivní zprávy, velký počet výdajů trpí i nadále hmotnými chybami. V důležitých politických oblastech bylo možno vystupovat určitá zlepšení, ale pouze v omezené míře. Eh, stanovisko účetního dvora zůstalo záporné v politice soudržnosti, výzkumu energie a dopravy a zahraniční pomoc, výzvoj, eh, pardon, vývoj a rozšíření. Toho eh, rada velice lituje a vyzývá všechny aktéry, aby se snažili zdvojnásobit své úsilí v této oblasti, aby se zlepšily výsledky a aby se odstranily nesrovnalosti. Rada si dělá obavy, zejména ze závěru účetního dvora, že opětovně minimálně 11 proplacených částech v oblasti politiky soudržnosti neměla být proplacena, ale rád bych přece jenom potrhl v tomto kontextu, že toto číslo se vztahuje na platby projektů, které byly plánovány již v předešlým, pro předešlém programovém období v roce 2000-2006, kde, jak všichni víme, se vyskytovaly systematické chyby. A ke zlepšení již došlo na základě lepší struktury eh, dohledu a ty, eh, tato zlepšení budou eh, moci být konstatovatelná, až se bude dělat audit eh, pro programové období 2007 až 2013. Kromě toho je třeba samozřejmě nezapomínat na to, že výdaje mají víceletý charakter. Eh, a nesrovnalosti jsou eh, především chyby eh, pocházející ze, způsobilo, ze způsobilosti pro dotace a lze je odstranit na základě náprav, na kterých se již pracuje a částečně již byly zrealizovány v roce 2008 čili rada zároveň konstatuje, že účetní dvůr neinformoval o žádném případu potenciálního podvodu a také nezjistil žádný případ podvodu. Bez pochyby komise i členské státy musí vždy okamžitě zareagovat, jakmile se nějaký problém objeví. Je třeba zlepšit supervizi, kontroly plnění rozpočtu v oblasti korektorních akcí. Rada připomíná, že nesmírně důležité jsou opravné transparentní mechanismy, které tvoří důležitou součást rámce efektivní kontroly. Eh, dále rada vyzývá k tomu, aby došlo k zlepšení a zjednodušení norem a předpisů. A vždy, když se nastolují nové programy nebo se revidují stará nařízení, je třeba je upravit tak, aby byly snadno srozumitelná eh, a srozumitelná jednotným způsobem. Již došlo k určitému zlepšení pro současné období programové, ale je třeba vyvinout ještě vyšší úsilí podle našeho názoru, až se budou vypracovávat, až se bude vypracovat příští finanční rámec víceletý je třeba eh, skutečně tady zachovat také správný poměr mezi rovnováhou kontrol a také zjednodušenými normami a kapacitami pro plán výdajů, tak, abychom mohli dosáhnout cílu, které jsme si přece vzali. Eh, je třeba skutečně mít ozdravné finanční řízení fondů. Rada je přesvědčena, že je třeba zlepšovat účinnost, efektivitu a koherentnost kontrol, ale je třeba si uvědomit, že zátěž kontrol musí mm, být proporční k užitku, které tyto přinášejí. To znamená, že je třeba lépe využívat výsledky kontrol a vyměňovat si je mezi jednotlivými členskými členskými státy navzájem. Stejným způsobem se rada domnívá, že je třeba lépe koordinovat eh, auditorské aktivity na všech úrovních, aby se zabraňovalo zdvojení prací a aby se dospělo ke společnému chápání dosažených auditních výsled, auditorských výsledků zlepšení v oblasti fondů Evropské unie, tak jak to formuloval účetní dvor, jsou již velice slibné a eh, doufáme, že se budou zlepšovat v příštích letech, ale abychom dosáhli tohoto cílu, je třeba, aby všichni účastníci komise ve spolupráci s členskými státy skutečně realizovali po výdající prostředky a opatření tak, abychom mohli dosáhnout pozitivního DASu neboli pozitivního prohlášení o věrohodnosti. Rád bych to uzavřel tím, že Rada si je naprosto vědoma eh, nezbytnosti napřímit veškeré úsilí pro lepší finanční řízení fondů Evropské unie. Bez pochyby Rada doporučuje eh, schválit eh, udělení absolutoria eh, komisi za plnění rozpočtu 2008. Dovolte, abych se ještě zmínil také o mm, doporučení udělit absolutorium 23 orgánům vytvořených evropskými společenstvími, eh, které eh, jsou financovány eh, jako příspěvky z rozpočtu Evropské unie a doporučujeme tedy aby se schválilo absolutorium pro všechny. Kromě toho rada také vypracovala doporučení k udělení absolutoria pro řízení čtyř výkonných agentur a dvou společných podniků na základě pro výroku o prohlášení věrohodnosti bez výhrad ze strany účetního dvora. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji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 Děkuji mnohokrát ehm, panu ministrovi za tuto zprávu a za to, že tady vyzdvihl nejdůležitější body této zprávy. Já nebudu vstupovat do všech detailů, ale rád bych učinil několik obecných prohlášek, prohlášení obecných poznámek. Účetní dvůr nám přednesl eh, svou analýzu eh, o eventuálních zlepšeních v eh, oblastech plnění rozpočtu. Nyní řečník byl přerušen. Hovořil jsem o letech 2005 až 2008. Čtyři roky se objevují eh, neustále konstatace o rozpětí výskytu chyb eh, pod eh, perách významnosti, ale vidíme, že se to tady zvýšilo. Mám hovořit anglicky? Je to pořádku. co my znajdujemy? Otóż 47% budžetu po straně vydatků. 47% výdajů Takže ještě jednou zopakuji 47% výdajů bylo pod tímto limitem 2%. Eh, Takže je jasné, že situace se zlepšila 57% je skutečně nad tím daným limitem. Pokud budeme pokračovat tímto způsobem, bude to znamenat, že budeme potřebovat 20 roků a 3 měsíce pro to, aby náš rozpočet plně odpovídal eh, té chybovosti na úrovni 2%. To představuje obrovský problém a myslím si, že přitom je rychlost naprosto zásadní. Kromě toho existuje ještě jeden fenomén, který je potřeba zdůraznit v tomto kontextu, a sice, že a sice se dotýká eh, počtu těch částek, které jsou nějakým způsobem převáděny z jednoho roku do, druh- do druhého. My jako eh, výbor pro kontrolu rozpočtu Musíme zdůraznit, že toto je věc mimořádně závažná a vede mě to ještě k dalšímu závěru. Protože to může znamenat, že nebudeme schopni využít tak, jak je to potřeba, všechny prostředky, které máme v rozpočtu. Teď dovolte, abych ještě zdůraznil některé konkrétní věci. Máme výhrady proti některým horizontálním otázkám. Eh, z této analýzy vyplývá, že sice existuje pozitivní eh, tendence, Důležitý v této souvislosti je hlavně bod čtvrtý, kde se domníváme, že je potřeba eh, snížit tu chybovost zemědělství, školství, přírodních zdrojích a tak dále. Kromě toho v bodu pět upozorňujeme na to, že s lítostí konstatujeme to, že i nadále existuje obrovské množství nesrovnalostí ve strukturálních fondech, ve fondu soudržnosti a také v těch externích akcích Evropské unie. Z toho vyplývá, dámy a pánové, že komise vlastně pracovala eh, eh, ne jako kolegium, ale vždy rozdrobeně. To je obecný závěr. Další výhrady, které máme, jsou výhrady opět závažné. Jsou to výhrady, které uvádíme v bodech 15, 16, 17 a 18. Podle našeho názoru Tyto výhrady, které souvisejí s rozdíly mezi závazky a jakým eh, dostáváme jakým způsobem dostáváme těmto závazkům. Tyto částky potom jsou předmětem sběrného převodu ve výši 1,5 miliardy euro. Dále, co se týče strukturálních fondů, eh, je potřeba si uvědomit, a o tom jsme se ostatně již zmínili dříve, a sice, že obecně vzato jsme si vědomi toho, že toto vůbec není snadný úkol. Hlavně v minulosti jsme si byli vědomi toho, že ty postupy jsou mimořádně komplikovány. V bodě 21 ale apelujeme na komisi, aby nám dala k dispozici víceletý efektivní systém, E, zpětného inkasa, který by vzal e, v úvahu možnosti jednotlivých členských států. E, kromě toho bychom chtěli, nebo lépe řečeno vítáme i to, že komise přijala ty vnitrostátní deklarace. Nicméně osm těchto prohlášení, těchto deklarací, které jsme obdrželi, jsou velice odlišné, metodologie, která je použitá, se velice liší. Tady není přitom určen žádný eh, termín. A eh, eh, skutečně není možné zjistit, eh, jak jaké částky byly dány k dispozici pro konkrétní období. Toto vůbec není jasné a proto se opět obracíme na komisi. Pochopitelně, že eh, je báječné, že eh, už máme tyto věci k dispozici, ale musíme mít zajištěnou unifikovanou metodologii tak, aby všechna tato prohlášení přicházející od členských států sledovala eh, stejné principy. Co se týče vnitřního auditu eh, provedeného uvnitř komise, k tomu již jsme měli diskusy, již jsme se setkali eh, s generálním ředitelem, s komisařem eh, nejméně desetkrát, kdy jsme hovořili o tom vnitřním systému auditu. Shodli jsme se na tom, že bychom se měli orientovat na cíle, na výkon, že bychom neměly být jakýmsi dalším účetním dvorem, ale současně je třeba si uvědomit, že existují e, některá DG, která se významným způsobem zlepšila, ale naopak existují ještě DG, kde naopak žádnému zlepšení nedošlo. Takže ta situace i nadále je velice e, různorodá. Z hlediska parlamentu je potřeba zmínit ještě jeden velice důležitý bod, který je uváděn také v této zprávě. Uh, a e, to je politická a administrativní zodpovědnost. Pro nás je velice důležité, e, abychom dostali stanoveným cílům. Co je možná ještě důležitější, je to, že politické záměry Evropského parlamentu a celé vlastně Evropské unie a také komise Eh, ty všechny musí být konsistentní. V této eh, souvislosti je potřeba změnit hlavně eh, dvě oblasti, a to, je fond soudržnosti a vnější akce, nebo externí akce. V současné době se nacházíme v takové situaci, kdy se znovu a znovu tyto výhrady objevují. Byli jsme svědky toho již v minulosti a já osobně jako zpravodaj Musím z toho udělat jeden závěr a sice, že komise formálně přijala všechny tyto výhrady, ale eh, nereagovala na ně. Jinými slovy, nedošlo k žádnému zlepšení ze strany eh, komise. Nemůžeme hovořit o žádném konkrétním cíli, který by byl býval splněn. Proto eh, navrhujeme dva závěry které zatím nejsou v mé zprávě. Ten první závěr nebo možnost číslo jedna je takováto. Ano, můžeme konstatovat, že dochází k pomalému zlepšení eh, zprávy eh, evropských fondů. A z toho vyplývá, že eh, můžeme skutečně dát komisi absolutorium závěr číslo dvě a to je opět věc, kterou je potřeba mít na paměti, je to, že bychom měli s komisí zahájit dialog a že bychom eh, měli apelovat na eh, komisi, aby vypracovala jakýsi pracovní dokument a akční plán, eh, který by obsahoval následující aspekty. Za prvé věnoval by se horizontálním otázkám, otázce zprávy rozpočtu a jeho řízení, těch národních prohlášení, Eh, spadaly by sem i systémy vnitřních auditů eh, v rámci komise, dále potom by se patřila politická administrativní zodpovědnost, dále více eh, letý systém vymáhání prostředků nebo zpětného inkasa a pak bychom si měli také ještě soustředit na fond soudržnosti a na externí akce. Kromě toho, jakmile komise vypracuje určitý eh, harmonogram pro přípravu takovéhoto akčního plánu a jakmile nám ho předloží, tak pak se můžeme vrátit k této diskusi a můžeme se rozhodnout, jestli absolutorium komisi udělíme nebo ne. V tomto okamžiku bych se rád obrátil na všechny své kolegy, aby tuto možnost zvážili. Pochopitelně, že musíme eh, zaujmout stanovisko. Já rád bych eh, byl svědkem rychlého zlepšení využívání fondů Evropské unie. Je potřeba zlepšit efektivitu využívání těchto prostředků. Ať se to už týká toho, na co jsou přiřazeny tyto fondy, tak abychom vždy měli příslušnou hodnotu za investované prostředky a současně s tím, bychom byli velice rádi, kdyby došlo k radikálnímu zlepšení v oblasti finanční disciplíny, což se týká výdajové stránky, tak, aby e, jsme nebyli svědky velkých prodlev. Je potřeba skutečně se postarat o to, aby nedocházelo k těmto prodlevám při platbách. To bude vyžadovat e, angažovanost e, ze strany všech 27 členských států a pokud k tomu nedojde, tak může Eh, dojít ke os- k oslabení evropské integrace. Byli bychom velice rádi, kdyby nová Evropská komise eh, s námi eh, byla schopna navázat lepší spolupráci, protože se jedná o společně spravované finanční fondy. Děkuji vám, pane Liberecký. A nyní bych chtěl udělit slovo jednotlivým poslancům. Vycházím z toho, že rada eh, bude ochotná tady odpovědět a budeme postupovat tak, že položíme několik otázek a potom bude dohromady odpovídat pan ministr. Prosím, další řečník. Děkuji, pane předsedající. Jsem rád, že pan Liberacký velice jasně vysvětlil svůj přístup ohledně udělení absolutoria komisi. A nyní za přítomnost, a to právě za přítomnosti pana ministra financí. Myslím si, že tento tón jasně ukazuje, že parlament k této věci přistupuje s velkou vážností. A že k tomu přistupuje vážněji a odpovědněji než rada. Já mám pocit, jsem téměř deset let členem parlamentu a toto je tedy mé, můj druhý proces udělování absolutoria ale nemám pocit, že tento proces je něco, čemu by rada opravdu věnovala pozornost. Například, když se podíváme na zprávu účetního dvora, tak vidíme, že 31% rozpočtu, to je tam uvedeno, že 31% rozpočtu má chybovost, která je ve výši nejméně 5% to znamená, že tato chybovost je tedy většinou větší. Když se podíváme na kohezní fond, strukturální fondy a další fondy, tak vidíme, že je tam uváděno číslo 11 e, Rozpočtový výbor a také výbor pro rozpočtovou kontrolu je již celá léta přesvědčen o tom, a hovořili jsme o tom i na plénu, že zde sdílíme odpovědnost. A to v tom smyslu, že velká část rozpočtu se rozděluje, je spravována eh, jednak komisí a jednak národními státy. Eh, na oblasti, v oblasti národních států jsou za provádění zodpovědní jednotliví ministři a oni jsou tedy i za to odpovědní. Jsou odpovědní za to, jakým způsobem jsou v jejich vlastní zemi využívány tyto prostředky. Je tedy třeba, aby dbali o to, aby docházelo k řádné správě těchto financí. Jakožto výbor pro rozpočtovou kontrolu a celý parlament jsme vždy opakovali, že je nutné mít takový systém, v rámci něhož by každá členská země a v konečném důsledku ministry financí jednotlivých členských zemí měli dávat také určitý, podávat určitou, určitý typ zprávy o věrohodnosti. tak, aby takový minister financí prostě prohlásil, já jsem v rámci prostředků, které mi byly přiděleny, opravdu dohlížel na to, jakým způsobem jsou tyto prostředky aplikovány. Provedl jsem interní kontrolu eh, prováděním zacházení s těmito prostředky a já jakožto minister tedy dávám jakési potvrzení o tom, že prostředky byly užívány správným způsobem. Ale tento návrh se v radě nesetkává nepříliš s velkou podporou. Někteří spíše říkají, a jsou to spíše ti euroskeptici, kteří jsou toho názoru, že by to někdy rádi vyzkoušeli. Nyní jsem slyšel, že ministr, nizozemský minister financí je proti udělava, byl proti udělení absolutoria v rámci sezení rady. Nevím, zda je to pravda. Ministr financí především odstoupil, ale rád bych věděl, jak to tedy s tím přesně vypadá protože nizozemská vláda prý říkala, že je proti udělení absolutoria. Tak bych rád věděl, zda je to pravda či ne. A pak bych rád věděl eh, další věc. V radě se plánuje diskuze o tom, zda se řekne, jsou zde nesrovnalosti, je špatné, že dochází k chybám A je tedy možné to, o, to, o tom podat prohlášení a existují takové názory, že to ale k ničemu nevede, že ve skutečnosti se nic nemění. Co si o tom myslíte vy? Zda tedy jsou ministři ochotní znovu o té věci s parlamentem debatovat? Chtěl bych vás poprosit, abyste své otázky zkrátili. Máme čas na nejvýš do 16 hodin, pak se musíme věnovat dalším bodům, které máme na pořadu jednání. Mám zde přihlášeno ještě dalších pět řečníků, prosím, buďte stručnější, paní Kreislerová. Děkuji, pane předsedo. Když se podíváme na usnesení rady, tak máme pocit, že se, že se jedná o jakousi satiru. Eh, problémy jsou v členských státech v rámci jejich zprávy a ráda dělá to, jako kdyby se jí to vůbec netýkalo. Jako kdyby hovořila o něčem, co se jí naprosto netýká. Takže se chci zeptat, co má v úmyslu udělat rada, tak aby zlepšila eh, tu správní stránku, aby tedy komise mohla také fungovat lepším způsobem. A druhá věc, jste zástupcem zajímavého členského státu. Španělsko má eh, ty nejhorší čísla, co se týká provádění strukturálních fondů. Španělsko, Řecko a Italsko společně mají 95 eh, chyb Ostatní státy mají společně pouze 5%, co se týče chybovosti. Takže si musíme opravdu rozmyslet, kdo vlastně koho kritizuje. A já bych očekávala od Španělska jasné prohlášení, jaké závěry vyvodíte z této situace. Jakým způsobem eh, tedy bránit se brání tomu, abyste měli takovou chybovost? Španělsko je samozřejmě členská země, kde eh, nebylo dobře možné s ní provádět dialog. Vy jste se tak nějak vždy tomu bránili, bránili jste se našim snahám snížit chybovost. A tak se chci zeptat, co chce tedy udělat Rada pro zlepšení eh, managementu, pro zlepšení správní stránky a co vy konkrétně jakožto Španělsko. Děkuji a nyní pan Hody. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k mé kolegyni, k tomu, co řekla o Španělsku, ale zejména také o tom pocitu, že máme dojem, že rada se dostatečně nezabývá, jak bych to řekl, nezbytností eh, zlepšit řízení eh, fondů společenství. A eh, máme tady společnou zprávu a rád bych připomněl, že Eh, při udělování absolutoria rada Poprvé mm, e, zdá se, jako by stála na naší straně, aby e, se snažila jako e, rozpočtový orgán zlepšit tyto záležitosti, ale rada nepřichází do plena, čili ptám se vás, zda hodláte zlepšit tuto situaci a jako zástupci rady se zúčastníte hlasování, protože to by vlastně bylo projevením zájmu, že něco v této oblasti chcete dělat, protože zatím to nebylo poznatelné. A Eh, pak bych rád řekl o panu Spravodajovi, že si velice vážím jeho práce, velice obšírně zde pracoval, ale lituji, že eh, komisi nenavrhl žádné doporučení, i co se týče těch ročních plánů, kde máme kladný výrok eh, účetního dvora, Nemáme žádné doporučení. Já se domnívám, že politická debata vyžaduje, abychom zaujali postoj a e, k tomu bychom potřebovali určitá doporučení ze strany mm, zpravodaje. Domnívám se, že vlastně celý proces začíná teď a teď se hned e, dostávám ještě k otázce na pana ministra. A navazuji na to, co řekla paní Gresle. Eh, tato národní prohlášení o věrohodnosti, dospějeme k ním jednoho dne a pakliže ne, ne, co by tedy rada chtěla navrhnout, protože my jako parlament už jsme předložili eh, své návrhy při udělování absolutoria minulý rok. Co navrhnete vy, pakliže nechcete realizovat toto prohlášení o národní věrohodnosti? Další řečník, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych navázal na to, co řekl mý kolegové. Měli bychom i nadále vyžadovat tato národní prohlášení o věrhodnosti, protože to je nesmírně důležitý nástroj pro to, abychom měli větší otevřenost ze stran členských států. Měli jsme konferenci národních parlamentů v Den Hágu. Já... A tam zaznělo přání pro větší zapojení jednotlivých národních parlamentů. A já bych si rád vyslechl od pana státního tajemníka, jak by to chtěl realizovat. Kolegové již toho mnoho řekli a krátce tedy moje otázka. Já jsem slyšel, že když šlo o vydávání prostředků ve členských státech, se eh, jak si založil takový princip jakoby nezasahování. Nehovoří se o sobě vzájemně, když se jedná o nesrovnalosti v hospodaření a to je tedy velice podivné, protože já se domnívám, že kdyby se o tom navzájem hovořilo, byla by tu šance na zlepšení. A ono to vypadá tak, jako by členské státy vůbec neměly zájem na tom eh, dovědět si, jakým způsobem vydávají ostatní členské státy peníze v této oblasti. Jako by tady panoval spíše velký nezájem ze strany členských států. A proto bych se rád zeptal pana ministra, po případě tedy pana eh, státního tajemníka, zda vydávání evropských prostředků v jednotlivých členských státech by se neměly stát bodem na programu jednání ministrů, aby se tady skutečně eh, stát po státu po pořadě dostal k tomu, aby prohlásil něco o situaci ve vydávání prostředků v této oblasti. Tím bychom, bychom dospěli k jasnější situaci a mohla by se zlepšit disciplína eh, ve vydávání prostředků. A možná, že bychom tím pádem mohli dospět právě k těmto národním prohlášením o věrohodnosti. Nizozemsko nehlasovalo proti udělení absolutory, ale zdrželi se hlasování. V jiných letech to bylo jinak. Děkuji. Paní Vandela, děkuji. Děkuji, děkuji pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji za přípravu této zprávy. Kromě toho mám několik eh, poznámek, eh, které se týkají hlavně Bulharska a Rumunska. Eh, to je 147 a 2, článek 147 a Já tady nebudu podrobně hovořit o těchto článcích konkrétních, ale chtěla bych vás upozornit na to, že už se udělala celá řada důležitých kroků v našich zemích eh, právě s cílem nějakým způsobem řešit tyto problémy. Um, Eh, také máme pozitivní výsledky týkající se operačních eh, programů. Některé fondy byly zmrazeny. Já si myslím, že je potřeba tyto věci mít na paměti, až budete provádět eh, finální redakci této zprávy, protože si myslím, že Jestliže my eh, zde hovoříme o negativních věcích, věcech, tak musíme také současně s tím eh, hodnotit i pokroke, kterému došlo. To bychom měli mít vždy na paměti. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane státní tajemníku, my jakožto poslanci jsme v takové obtížné situaci. Jsme čoustá ctí rozpočtového orgánu, ale problémy, které vidíme v řízení evropského rozpočtu, o těchto problémech můžeme diskutovat vlastně pouze s komisí, i když víme, že 80% rozpočtu jsou v rámci sdílení pravomocí. To znamená, že úředníci komise prostě nám řeknou, bohužel rádi bychom, ale členské státy nám to nedovolují. Když se podívám do vašeho prohlášení, tak e, mě napadá otázka, jakým způsobem rada, která hraje klíčovou e, roli členských zlátů při zlepšování finanční zprávy, jakým způsobem to rada chce realizovat. My jsme na to velice odkázáni. Potřebujeme, abychom měli dialog ne pouze s komisí, ten máme neustále v tomto výboru, ale potřebujeme rovněž dialog s radou. Potřebujeme hovořit o tom, kde vzniká hlavní zdroj chybovosti v tomto rozpočtu. Protože to je největší problém, se kterým mají pomocí, který vede k tomu, že občané tedy, občanům se ten rozpočet nelíbí. A jakým způsobem tedy proti tomu bojovat? A bylo zde správně zmíněno, že i národní parlamenty se o to začínají v současné době zajímat, protože to jsou stále ještě prostředky daňového poplatníka. Mm, finanční prostředky, které budou předěleny například Německu, pochází samozřejmě od daňových poplatníků všech, ze všech 27 členských zemích, ale samozřejmě i od eh, daňových poplatníků z Německa. Proto je důležité, aby i národní a regionální parlamenty se o toto zajímaly a svou úlohu viděli i v v tom, jakým způsobem se postarat o to, aby docházelo k zlepšení využívání prostředků. My vidíme toto národní prohlášení o věrhodnosti jakožto možnost eh, prosadit v radě tuto klíčovou úlohu. Já se chci zeptat, zda španělské předsednictví je ochotné jít tímto směrem a učinit konkrétní kroky. Děkuji. Další řečník. Děkuji. Pane ministře, mám velice eh, stručnou otázku souvislosti s tím, co řekl pan Stas. Eh, Aby souvisí to s tím, co se stalo na zasedání Koreperu. Rozumím tomu tak, že eh, tam bylo učiněno rozhodnutí, že bychom měli zastavit celý tento proces absolutorie. Mohl byste byly země, které eh, to odmítly, některé země se zdržely. Nemusíte nám přesně říci, které země to byly, ale bylo by to docela eh, dobré, kdybychom měli k tomu další informace. Děkuji. Paní Zajela. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat eh, panu státnímu tajemníkovi za to, že mezi nás přišel, protože se domníval, Eh, že je důležité, aby eh, dorazil po neformální radě, která se zabývá aspekty, které nás zejména zajímají tady v našem výboru pro kontrolu rozpočtu. A pravda je, že jedním z aspektů, který byl také diskutován, jsou výsledky politiky soudržnosti a nezbytnost toho, aby nebylo pochyb o tom, že veškeré peníze, kterých je hodně, a jak na to již opozornili mý kolegové, veliká část je v kofinancování, aby jak ta část, která tam pramení z evropských prostředků, tak z národních prostředků, abychom skutečně měli jasnou transparentnost. Navazuji jenom na to, co řekli mi předřečníci. Eh, například Španělska eh, nelze skrývat. Je jasné, že politika soudržnosti byla navzdory všem nesrovnalostem úspěchu a je pravda, že prostě tady eh, veškeré členské státy, eh, které přijímaly prostředky se z Fondu soudržnosti, měly své problémy v té či oné oblasti. A já bych chtěl, aby nám pan státní tajemník řekl, jakým způsobem by nám španělské předsednictví mohlo pomoci, protože v některých případech, tak jak na to upozornili mý předřečníci, spíše z takových států, jako třeba je Belgie nebo Nizozemsko, eh, které, není to tedy Belgie, protože i Belgie má určitou federální vládu, ale eh, státy, které nejsou tak federální, tak třeba Španělsko, které je takovým federálním státem, zejména s ohledem na debatu, která se teď vede, jak můžeme zlepšit tu transparentnost, přístupnost, výdajovou stránku a především kontrolu Jakým způsobem může španělské předsednictví pomoci tam, aby v tak komplexních státech, jako je Velká Británie, Německo, Španělsko, které mají tedy federální uspořádání, kde tedy kompetence a kofinancování nespočívají pouze na centrální úrovni, nýbrž mají také decentrální aspekt regionalizace, eh, který sice na jednu stranu umožňuje, aby ty prostředky byly vydávány blíže občanovi, a na druhé straně to stěžuje kontrolu. Eh, čili na základě debaty, o které jste hovořili na neformální schůzce v radě, mohl byste nám říci, co španělské předsednictví může udělat, aby zlepšilo eh, v té situaci v této oblasti, protože já se domnívám, že eh, když se to neudělá, tak bychom byli ohroženi tou renacionalizací těch prostředků, což by nebylo dobře. A teď si dovolím udělat otázku já. Bude to poslední otázka a potom budeme mít asi 15 minut na odpovědi poslední době jsme často četli, že účetní dvůr řekl, co se týče provádění rozpočtového roku za 2008, a tež poslanci říkali, že eh, v této oblasti existuje ještě celá řada závažných chyb, které poukazují na podvod. O tom jsme již několikrát hovořili, týkalo se to určitých států. Já se ptám, co chce učinit rada proto, A týká se to států, které již celou řadu řec příliš eh, často jsou v situaci, kde u nich dochází k podvodům. Jakým způsobem se chce předsednictví zasadit za to, aby byla lepší prevence a co je možné učinit v oblasti sankcí a jakým způsobem je možné zlepšit spolupráci všech členských států? Je lepší například jít cestou větší autonomie členských států? Děkuji vám za odpověď. Děkuji mnohokrát vám všem za vaše příspěvky a za vaše připomínky. A pokusím se, protože vlastně se soustředili na takovou jednu oblast, jak si odpovědět na ně, na všechny jako společně, souhrně. Ehm, doufám, že tedy zpráva, kterou jsem za radu přednesl, byla, že se domníváme, že třeba zlepšit řízení ehm, komunitárního rozpočtu. Samozřejmě v této oblasti souhlasíme eh, s vámi a domníváme se, že tady existuje eh, možnost zlepšení. Ale je třeba tady nezaměňovat dvě věci. Máme tady cestu pro zlepšení ale nemůžeme to přehánět eh, určitým demagogickým způsobem, jako kdyby to byly jenom některé problémy eh, v řízení, které by nás vedly až na práh netolerovatelnosti. Já si myslím, že nejsme v této situaci. Nacházíme se v situaci rozpočtové, kterou lze zlepšit, která se musí zlepšit ale eh, která není až tak neuspokojivá, jak zaznělo v některých vašich příspěvcích. Když se podíváte do detailů, eh, zprávy účetního dvora, pravdou je, že zpočátku se ano, eh, vyskytovaly chyby, ale poté, co se analyzovaly, tak se ukázalo, že chyba nakonec byla chyba 0,05%, abych tady jmenoval prostě jenom takové řadový, řadové číslo, zejména u strukturálních fondů. Takže prosím pěkně, buďme seriózní a dávejme věci do kontextu, kam náleží. Něco je, co se objeví zpočátku, ale e, druhá věc je, co se po zevrumné analýze prokáže. E, úroveň, která by byla daleko závažnější, bylo, kdyby se objevil podvod nebo kdyby se dospělo k tomu, že se neadekvátně využívají vynaložené prostředky. Jasné je, že ale procentuální číslo je daleko nízká. A e, podvody mají nulovou hranici. Tady jsme si samozřejmě zajedno, ale prosím pěkně nezaměňujme chyby a podvody. E, prosím, nepřehánějme, abychom tady prostě nedospěli e, k takovému závěru, že řízení je špatné, protože to není tak. A není to samozřejmě výmluva to, aby se spochybňovaly politiky Evropské unie, které tato realizuje s velkým úspěchem již řadu let. To by bylo nespravedlivé. Za druhé, jsou chyby, ale jsou také zlepšení. Ano, je to hodnocení, ke kterému dospěla rada. Proč dochází k těmto chybám? No, protože věci nejsou dokonalé, nejsou ideální. Když mi dovolíte, řeknu vám, co říká předseda účetního dvora o těchto chybách. Čili, co říká předseda účetního dvora? V mnohých oblastech sleduje, kde sleduje účetní dvůr eh, zvýšenou chybovost. Vyplývá to z komplexnosti předpisů a proto říká předseda účetního dvora, zůstává zjednodušení prioritní otázkou. Čili tady máme vlastně doporučení účetního dvora k tomu, co musíme udělat. Eh, on eh, říká, onen termín zjednodušení. Já nerad hovořím o zjednodušení, já spíš raději hovořím o usnadnění Nehovoříme tady o méně kontrolách, ale hovoříme tady o lepších automatických kontrolách, o něčem, co lze realizovat v našich systémech, v našich zemích. Když to máme a e, tyto systémy fungují lépe, než v celém tom případě řízení Evropské unie. A když jsme schopni dělat to na národní úrovni, jistě budeme schopni udělat to také na úrovni evropské. Čili Tady už je eh, doporučení, nad kterým zapracovat. Zjednodušení říká předseda účetního dvora a já říkám jako zpřístupnění lepší. Minulý týden jsme měli tedy neformální setkání ministrů pro regionální politiku a dospěli jsme k velice širokému konsensu ze strany jednotlivých států v tom ohledu, že skutečně toto zjednodušení je nezbytné a zůstává prioritní otázkou. To byl vlastně základní závěr tohoto setkání ministrů pro eh, regionální rozvoj, ke kterému došlo minulý týden. Velice konkrétní téma. Zdá se hlasovalo tedy jednomyslně. Eh, ano, toto bylo schváleno, toto doporučení na radě i na ECOFINu bylo schváleno jednomyslně. Nikdo nehlasoval proti takže nevím, odkud máte vaše informace. E, národní prohlášení o věrohodnosti. Postoj rady v této oblasti je, že národní prohlášení jsou užitečná, mohly by představovat možnost pro země, které si přejí je schválit. Proč ne? Rada je v jejich prospěch, ale rada také uznává, že v některých státech eh, tato prohlášení o věrohodnosti by měly problém právě na základě decentrálního uspořádání. Eh, Já vám hovořím, eh, nehovořím jenom ve jménu předsednictví, ale mohu vám dát příklad i mé země že některé země federální, některé tedy s jiným silným decentrálním aspektem. A tady je to komplikované věd, co se týče pravomoci a odpovědnosti jednotlivých správních orgánů. Ale ano, usnaďme prohlášení národní o věrohodnosti, ale e, e, myslíme si, že bychom měli respektovat přání některých států, kde by to vedlo e, k velikému problému, protože tady by to nebylo tak snadné. A další já bych tak řekl, jako červená niť. Není Itálie, není Řecko, eh, nejste, eh, čili eh, reaguji na německou paní poslankyni, jste špatně informována. Mm, Španělsko není nejhorší. Mm, a co se týče otázky, jakým způsobem můžeme nadále pracovat, máme tady jasné linie pro naši práci. Jednu už jsem popsal, a sice pokračovat ve zjednodušování jednotlivých eh, postupů. Máme tady postupy, které jsou zjednodušitelné, eh, nad nimi se pracuje, na nich se pracuje. Kromě toho bych vám rád připomněl, že tady máme rotující předsednictví, máme tady různé organizace, organismy, a je třeba využívat práce těchto dalších institucí, než budeme vymýšlet něco nového. A to je tedy cesta, e, kterou budeme i nadále se ubírat, abychom zlepšili řízení e, našich evropských prostředků. Co se týče politiky eh, a řízení mezi Evropským parlamentem a národními politikami. Nacházíme se v novém světě, v nových vodách takzvaně, podle nové smlouvy a teď uvidíme, jakým způsobem se bude artikulovat tento vztah spolupráce s národními parlamenty, jakým způsobem tedy můžeme eh, tuto možnou spolupráci mezi Evropským parlamentem a národními politikami jak si skloubit to samozřejmě závisí také na ústavním uspořádání jednotlivých států, eh, jak je tam uspořádána exekutiva a legislativa. Čili nemůžeme tady vycházet z automatismu nějakého, protože eh, tady by to mohlo narušit rovnováhu a eh, na to nesmíme zapomínat. Dovolte, tedy abych vám poděkoval za vaše připomínky. Samozřejmě sdílíme vaše obavy, s, to je naprosto jasné. A postoj rady je, že můžeme pokračovat ve spolupráci. Je pro nás důležité, aby Evropský parlament, komise a rada spolupracovali pro lepší řízení evropských fondů. To je ta zpráva, kterou vám přináším od svých kolegů v radě a Uvědomujeme si, že každý členský stát si uvědomuje svou důležitou roli, kterou musí sehrát, abychom zlepšili situaci, ale zároveň bych rád řekl, že bychom neměli tedy tady eh, propadnout nějakému přehánění, abychom skutečně nespochybňovali politiku soudržnosti nebo jakoukoliv jinou politiku, zemědělskou politiku či eh, celou řadu dalších jiných eh, evropských politik, které fungují velice rozumně a které bychom rádi uchovali. Čili s touto zprávou, že pokračujeme v naší práci, chceme konstruktivně spolupracovat, aniž bych spochybňoval eh, tu společnou cestu naší. Vám chci poděkovat za vaši pozornost. Děkujeme zástupci rady, panu státnímu tajemníkovi Okaňovi. A nyní se dostáváme k bodu 5 na našem pořadu jednání. Je to udělení absolutory z roku 2008, oddíl 3, komise. Pan komisař Šemeta je přítomen, pan komisař Han a pan komisař Andor za chviličku přijdou, ale jako první bych udělil slovo panu zpravodajovi, panu Liberackému. Przewodniczący, ponieważ w dużej mierze sprawy, które pan minister i prezydencja przedstawiały, mają. E, Pane ministře, pan minister již um, uvedl ten konkrétní příklad a víceméně to odpovídá tomu, co jsem řekl i já. Chtěl bych se dotknout dvou aspektů toho, o čem hovořil pan ministr. Uh, za prvé nehovoříme o žádných podvodech. V mé zprávě se nehovoří o žádné podvodu v souvislosti s implementací našeho rozpočtu. Toto je potřeba jasně říci. Ani neříkáme ve zprávě nic o tom, že bychom spochybňovali nějakou politiku, ať už je to zemědělská politika nebo politika soudržnosti. O tom vůbec nemluvíme. Mluvíme o něčem úplně jiném. Hovoříme o výsledcích a hovoříme o nákladech. Hovoříme o rozpočtové disciplině eh, a také o době, kdy by měly být implementovány finanční prostředky. Proto bych chtěl zdůraznit, že Eh, konstatujeme, že situace se v obecném slova smyslu v Evropské unii zlepšuje, ale přesto máme určité výhrady, o kterých se zmiňuje zpráva. Jedna z těchto výhrad souvisí s rychlostí. Ta rychlost je zkrátka strašně pomalá. Jak jsem již řekl, trvalo by to 20 let a 3 měsíce. Uh, při současném tempu zlepšení tak, abychom se dostali k rozpočtu, který by měl chybovost nižší než 2%. To znamená, ta, ten proces je příliš pomalý. Další věc, kterou bych chtěl jednoznačně zde konstatovat, a byl bych rád, kdyby komise na to reagovala, a sice, jestli je možné, abychom do konce letošního roku dostali odpověď na to, jestli bude k dispozici eh, jednotná metodika eh, vypracovávání prohlášení z jednotlivých členských států. Eh, chceme zcela jednoznačnou odpověď. Můžeme očekávat, že takovýto jednotný mechanismus bude k dispozici. Za druhé, chceme, abyste nám zcela jasně řekli, jakým způsobem chcete pokračovat v oblasti dalšího zjednodušení Eh, jak v oblasti eh, fondu soudržnosti, tak eh, těch strukturálních fondů dále, by mě zajímaly ty předběžné platby. Co se děje s penězi, které vlády již obdržely? Jakým způsobem byly investovány tyto prostředky? Jakým způsobem byly proplaceny? Byly proplaceny pro zlepšení současné rozpočtové situace, anebo byly investovány způsobem, jakým investovány být měly? To jsou věci, které souvisejí Eh, s našimi eh, výhradami eh, také týkajícími se těch 11%, které se objevují každý rok. Myslíme si, že to je zkrátka příliš vysoké číslo. Co se týče těch externích akcí, externí akce zde je chybovost 43% a to je dokonce horší. ale 11% eh, je tedy eh, ta chybovost v členských státech a já si myslím, že tady bychom skutečně situaci zlepšit mohli. Čili eh, jsou k dispozici veškeré podrobnosti a já bych byl teď velice rád, kdyby komise na to reagovala. Kolik času potřebujete vy jako komise k tomu, abyste nám předložili dokument, jakýsi pracovní dokument, a také akční plán. Eh, dokument i akční plán, které by byly důvěryhodné. My jsme určitý plán před nějakou dobou obdrželi, to bylo formálně také přijato eh, komisí ale já se obávám, že potom již nic nenásledovalo a také nedošlo k žádnému zlepšení. Čili potřebujeme mít další plán, potřebujeme mít plán, který eh, zcela jednoznačně bude obsahovat také prohlášení Evropské komise týkající se koordinace uvnitř kolegia komisařů. Dále potřebujeme také horizontální koordinaci týkající se eh, toho, jakým způsobem jsou uplatňovány horizontálně ty peníze které jsou k dispozici. Jaké, jaká opatření navrhuje komise, ať už se jedná o termíny, ať už se jedná o proveditelnost? Eh, hovořím tady o eh, řízení rozpočtu a myslím si, že komise by skutečně tyto věci měla slyšet. Je potřeba si uvědomit, že tyto fondy narůstají každý rok a nejsou eh, využívány tak, jak by využívány být měly došlo k nárůstu této částky o 14 a v roce 2008 v současné době jsme na úrovni 155 miliard euro, což znamená, že ten systém tak, jak existuje, nefunguje. Co se týče té metodiky, můžeme tedy dostat do, ještě během roku 2010 jednotnou metodiku? Můžete nám na to odpovědět hned, nebo budete potřebovat několik měsíců na to, abyste nám na tuto otázku odpověděli? Uh, Eh, protože pokud tomu tak je, tak možná bychom měli celý tento proces udělení absolutoria, udělování absolutoria zastavit o několik měsíců a počkat si na to, co nám komise řekne. Dále bychom byli rádi, kdyby a to je také to, o čem hovořím ve své zprávě, byli bychom rádi, kdyby komise skutečně eh, byla zodpovědná za politické cíle Evropské unie, protože Evropská komise přece nestojí někde e, v izolaci. Tady nejde o vlastní existenci komise. Komise existuje, komise je určitým nástrojem, jehož e, úkolem je nějakým způsobem pomoci evropskému společenství dosáhnout svých cílů. Co se týče e, těch programů na vymáha, vymá, vymáhání eh, peněz, eh, chci říci, že tato zpráva pouze ukazuje na to, že víme, jak a její situace, na co byly vyčleněny ty prostředky, jakým způsobem eh, byly využity, jaký prospěch z toho měly členské státy. To jsou věci, které známe a které jsou obsahem této zprávy, takže pane komisaři, kolik času potřebujete? a máme eh, teď pozastavit eh, ten proces eh, udělování absolutoria a počkat, až se mezi nás opět dostavíte a odpovíte nám na naše otázky, protože v tomto parlamentu bychom velice rádi začali spolupracovat s novou komisí na základě naprosto jasných pravidel, které se týkají právě rozpočtové politiky. Potřebujeme také nová pravidla týkající se dalšího Eh, rozpočtového výhledu. Myslím si, že my kolegové mě v této věci podpoří se určitě, eh, eh, očekávám, že mě podpoří i další zpravodajové. Potřebujeme jasnou odpověď ze strany komise. Hovořím teď o bodu číslo 5, protože bod číslo 5 je v podstatě prázdný, tam vůbec nic není, takže ptám se opět, máme pozastavit tento proces udělování absolutoria, nebo máme pokračovat, nebo co máme dělat? Na to potřebujeme znát odpověď. Liberalský. Děkuji panu Liberackému a nyní bych rád udělal slovo panu komisaři Hánovi. Pane předsedo, děkuji. Vážení poslanci, vážení členové účetního dvora, dámy a pánové, dovolte, abych na úvod vám poděkoval za to, vám poděkoval za to že jste mi vůbec poprvé během mého mandátu umožnili k vám promluvit. Je to pro mě skutečně velká eh, radost, protože mám určité zprávy, které jsou do určité míry slibné. Eh, myslím si, že už celou řadu let jsme měli pouze špatné zprávy. Vy jste také velice správně upozornili na některé ty slabiny naší politiky eh, soudržnosti. Já jsem již řekl zcela jasně během svého slyšení v parlamentu, že je potřeba něco udělat. Také jsem řekl, že eh, jsem ochoten a připraven udělat všechno pro to, abychom odstranili chyby, které existují. Dnes bych chtěl zopakovat tento svůj závazek a jsem skutečně rád, že komise eh, má svůj akční plán a ten přinesl své plody. Co se týče zprávy o tomto akčním plánu, ten také upozorňuje na tento pokrok. Začalo to všechno zprávou účetního dvora a také doporučením Evropského eh, parlamentu, tak jak zazněly eh, v při projednávání absolutora za rok 2006. Od té doby komise rigorózním způsobem Eh, realizovala všechny ty akce, které byly doporučeny. O tom jsme také eh, informovali eh, váš výbor. Jaké jsou tedy výsledky našeho akčního plánu? Dovolte, abych zde zúraznil hlavní, ty hlavní oblasti. Za prvé, komise provedla 50 auditů u těch vysoké rizikových záležitostí. Um, také jsme posílili ten kontrolní eh, mechanismus eh, a odstranili jsme také celou řadu eh, problémů. Budeme pokračovat v, těchto auditech na základě společné strategie auditů, tak abychom posílili náš dohled. A za druhé jsme zlepšili finanční korekce. Um, a procesy pozastavení eh, těchto procesů. Dále potom jsme vycházeli eh, z zprávy účetního dvora za rok 2006 a udělali jsme k tomu eh, konečný, kone, přijali jsme k tomu konečné stanovisko. Je potřeba, abychom se soustředili právě na otázku korekce chyb. To, o čem jsem teď hovořil, mělo pochopitelně velký dopad na to, jak věci vypadají. Podařilo se nám eh, v roce 2008 a 2009 dosáhnout zlepšení ve srovnání se 358 eh, miliardami eura z předcházejícího období. Ty korekce v roce 2008-2009 mají, jsou asi 7,5 miliard euro, což eh, snižuje riziko ztráty pro evropský rozpočet. Tato reakce byla velice rezolutní. Myslím si, že totiž finanční korekce také znamenají, že v budoucnosti se nám podaří zabránit špatnému řízení eh, finančních prostředků jednotlivých členských států. Eh, v období 2007-2008 jsme provedli celou řadu také preventivních opatření, které souvisejí s těmito audity a vyžádali jsme si také od členských států jejich reakci na, tuto, na tyto audity. Jde nám o to, aby dobře fungující řízení a dobře fungující účetnictví Eh, jsou k dispozici předtím, než začneme nějakou průběžnou, eh, průběžné vyplácení. Eh, všechny nesrovnalosti za období 2007 až 2013 už teď zaznamenaly zlepšení. Proč se to, proč se to domnívám? Služby komise provedly audit vzorku těch prohlášení, které jsme získali do konce května roku 2009 Použili jsme metodiku, která je velice podobná metodice, kterou používá účetní dvůr při těch DASech. Chybovost se ukázala být daleko nižší než chybovost, o které hovořil účetní dvůr pro období 2000 až 2006. Musím konstatovat, že v současné době už spím daleko lépe. Máme tedy eh, realizovanou celou řadu preventivních opatření Vzhledem k tomu je potřeba si uvědomit, že eh, ty vzorky, které jsme prováděli, byly prováděny pouze na 15 státech a to je potřeba, členských státech a to je potřeba mít na paměti, ale přesto spím eh, eh, lépe. Období 2004 až 2009 ukázali, že chybovost byla skutečně snížena po všech korekcích, které byly provedeny. Na závěr bych chtěla říci, že eh, se domníváme, že můžeme konstatovat, že všechny ty opatření, která jsme provedli ve všech třech periodách, eh, přinesly pozitivní eh, výsledky. Znamená to, že komise posílila svou kapacitu v oblasti dohledu a společného řízení. Dále to vedlo také k vytvoření základu pro další snížení chybovosti v budoucnosti. Proto si myslím, že můžeme konstatovat, že akční plán byl realizován, ale dovolte, abych zdůraznil, že tím naše práce nekončí. E, tento akční plán se stal součástí našeho každodenního dohledu. Teď e, dovolte, abych předal slovo komisař Enderovi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní dávám slovo panu komisaři Andorovi děkuji, děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Dovolte, abych na úvod eh, řekl v podstatě totež, co řekl pan komisař Hahn. I pro mě je velkým potěšením, že mohu promluvit na půdě tohoto výboru. Je mi také potěšením setkat se se všemi členy tohoto výboru. Kromě toho si myslím, že je důležité, abych také já zdůraznil eh, význam eh, naší spolupráce při zpracování eh, dalšího finančního instrumentu, což je Evropský sociální fond, který má rozpočet asi 10 miliard euro ročně. Když předseda eh, Baroso mi nabídl eh, mé portfolio, byl jsem si vědom toho, že, se, že to nesouvisí pouze se zaměstnaností, s trhem práce a tak dále, že to souvisí také s řízením a kontrolou velice Eh, velkého rozpočtu. A zatímco členské státy tedy pochopitelně mají možnost řídit programy, které spadají pod tento fond, eh, nakonec je to komise, která je zodpovědná za to, že tyto peníze jsou zpravovány správným způsobem a že také fungují veškeré relevantní kontrolní mechanismy. Již ve svém předcházející funkci jsem se přesvědčil o tom, jak důležité jsou dobře fungující kontrolní mechanismy a jsem ochoten v této Eh, práci pokračovat i teď na poli komise, čili eh, já zcela určitě z tohoto pohledu budu také reagovat na všechny výzvy, které přijdou mě. K tomu budu potřebovat pochopitelně spolupráci eh, také s účetní, účetního dvora a budu k tomu potřebovat absolutorium. Proto jsem velice rád, že mám možnost zúčastnit se již v tomto raném stádiu této diskuse. Jak řekl právě Johannes, komise se domnívá, že celkový, že ten konečný cíl komise byl schválen. Myslím si, že můžeme také konstatovat, že nám to přineslo velice pozitivní eh, výsledky a to ve všech těch třech eh, periodách eh, v roce 1994 až 1995 dohled se soustředil hlavně, hlavně na přijetí finančních korekcí. Komisem Eh, aplikuje finanční korekce eh, ve výši 848 milionů euro pro regionální rozvoj, pro Evropský sociální fond, fond eh, soudržnosti a to i pro období 2003-2008 to je navíc k tomu 1,4 eh, miliardě eh, eh, euro, které jsou určeny akčním plánem. V období 2006, respektive na tento programací období, jsme zvýšili také činnost v oblasti auditu a také jsme se pokusili napravit věci v jednotlivých členských státech při odstraňování chyb, které zjistil účetní dvůr a audity. Došlo tedy eh, ke korekcím eh, ve výši 2,9 miliardy za období 2008-2009 ve srovnání s 2 miliardami eh, za období osmi let, které předcházely. Komise v současné době se snaží zlepšit také výkazový, výkaznictví. Kromě toho služby komise mají interní směrnice Eh, které mají za cíl zvýšit potenciální hodnotu jednotlivých členských států, pokud jsou všechny tyto věci aplikovány tak, jak je potřeba. Už jsme také zahájili přípravné práce pro eh, programy 2006 až 2010 rámci eh, určitého velice přísného právního rámce na období do, do roku 2013 komise také implementovala celou řadu preventivních opatření, eh, včetně například eh, hodnocení toho, jak členské státy se vyrovnávají se svými závazky a týká se to také provedení vnitrostátních auditů. Pravidla, která jsme přijali v roce 2006, týkající se období 2007 až 2013, eh, byly zjednodušeny ve srovnání s, těm předcházejícím, předcházejícím obdobím. Eh, dále potom v roce 2009 došlo k dalšímu zjednodušení. To se týká hlavně eh, potřeby snížit možné chyby v oblasti způsobilosti. To souvisí například i s prohlášeními souvisejícími s jednotně vyplácenými částkami a také s nepřímými náklady spojenými s udělováním grantů. Dále potom bylo provedeno zjednodušení projektu, jejichž cílem je získat další příjmy. Pane předsedo, vážení poslanci komise, eh, se domnívá, že akční plán byl plně implementován, nicméně eh, jsme pochopitelně ochotně i nadále využít eh, všech těch výsledků, které byly generovány tímto akčním plánem v oblasti dalšího eh, poradenství v oblasti dalších finančních korekcí. Děkuji vám za pozornost. Grazie do la parola. Děkuji. A nyní bych dal slovo panu komisaři Šemetovi, pokud si přeje se vyjádřit. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych velice rád reagoval na některé otázky, které eh, zde položil pan zpravodaj Liberacký. Myslím si, že to, že jsou zde přítomni tři komisaři na této diskusi o udělování absolutoria, ukazuje, že ta nová komise skutečně bude pracovat jako kolegium a že je si zodpovědná veškeré zodpovědnosti, která souvisí eh, s tímto postupem udělování absolutoria. Chtěl bych eh, zdůraznit, že budeme i v budoucnosti takto pokračovat, že eh, budeme společně usilovat o to, aby došlo k dalšímu zlepšení tohoto procesu. Co se týče eh, toho, co jsme si teď vyslechli eh, v těch prezentacích, které se zabývaly implementací akčního plánu. Myslím si, že tyto dvě prezentace zcela jasně ukazují, eh, že již provedená opatření představují významné zlepšení při využívání fondů Evropské unie. Takže já jsem skutečně přesvědčen, eh, že nebudeme potřebovat 20 let na to, abychom se dobrali pozitivního DASu. Eh, naopak já osobně skutečně upřímně doufám a věřím, že díky eh, práci v rámci celého kolegia se nám podaří dosáhnout tohoto cíle co nejdříve a to ve spolupráci s vámi. Co se týče akčního plánu, asi si eh, vzpomenete, že eh, jste ode mě žádali, abych eh, po jmenování předložil do tří měsíců akční plán a mohu vás ujistit, že tento akční plán skutečně předložím. <clears throat> v tom termínu, tak jak to bylo dohodnuto. Tento akční plán bude obsahovat konkrétní informace o, o konkrétních akcích a bude také obsahovat konkrétní harmonogram. Děkuji. Tím bych ukončil, tím bych, promiňte, zahájil naši rozpravu. Prosím vás o vaše otázky, protože nejpozději v 17 hodin musíme uvařit, uzavřít tento bod na pořadu jednání. Paní Gresle, děkuji. Chtěla bych srdečně přivítat pana komisáře Hána. Jsme velice rádi, že komisaře je, je, funguje, je do, dosazená ve svém úřadě a jsme velice rádi, že můžeme tedy hovořit s novými komisaři. Chtěla bych se zeptat, jestli to opravdu myslíte vážně, když mluvíte o úspěších. My vidíme, že není možné říci, kolik skutečně v rámci toho vymáhání eh, přichází do rozpočtu. Každý rok nám komise říká, že se to týká různých členských států a je nutné tedy od mm, nich získat určité prostředky. A nakonec docházíme ovšem k závěru, že získala méně prostředků, než dříve prohlašovala. Proto říkám, dávejte si pozor s čísly, která používáte, protože se může stát, že nakonec se projeví, že nejsou správná. Když se podíváme na těch 11 eh, chybovosti, eh, kde tedy dochází k eh, porušení evropského práva při vyplácení, tak je to eh, ročně téměř 2,7 miliard euro, říká účetní dvůr. Během sedmi let je to potom, dovolte mi, řeknu to jen pouze pravděpodobně, jsem žena, neumím tak dobře počítat, je to trochu méně než 20 miliard euro. Když se podívám na to, kolik peněz se nám podařilo dostat zpět z těchto 20 miliard, které byly vyplaceny nesprávně, tak je to asi 3,5 miliardy během tohoto celého období. Znám pouze tento, mám zde připravený pouze tento příklad, členský země, která dostala nejvíce peněz, tam se to jednalo 60 miliard, které nesprávně obdržela a splatila zpět pouze 1,5 miliardy euro. To jsou 3%. Chci tedy říci, že členská země, která má správný kontrolní systém, tak to je ta, která v podstatě eh, potom je na tom hůře, protože dostane méně peněz. Proto si myslím, že netry nemůžeme říci, že jsme úspěšní v rámci vymáhání prostředků, které byly vyplaceny protiprávně. To rozhodně tak není. Je nutné vypracovat nové schéma, protože účetní dvůr říká, že stávající schéma nepostuje. Kdy tedy můžeme doufat, že opravdu přijdete se zprávami, eh, kde nám eh, kde nás budete informovat o opravdovém úspěchu. Děkuji. Chce se na to někdo vyjádřit? Některý z komisařů? Nejdříve bych chtěl poděkovat chci říci, že jsem si vědom toho, že musíme být obezřetní, co se týká těch čísel, protože není jasné, že dá opravdu všechna ta čísla zůstanou takto bez změny a proto nechci říkat nic s konečnou platností. Ale podle všeho, co se mi doposud jeví a jak to chápu, tak to opravdu bude tak, že implementace akčního plánu zaznamená nebo povede k významnému zlepšení. Samozřejmě udržitelnost takového toho opatření bude zjevná teprve od, eh, po ukončení tohoto roku, protože dobře víte, že je zde jisté spoždění, co se týče programového období. Proto je to tak, že teprve nyní začínáme odpovídajícím způsobem prostředky, které se týkají stávajícího eh, programového období podrobovat auditům. My jsme provedli jisté modelové výpočty a ty nám ukazují, že skutečně zde máme signifikantní významný o, významnou oblast, co se týče těch čísel. Co se týče toho vymávání, zpětného vymávání neoprávněně eh, udělených prostředků, tak bych předal slovo svému kolegovi. Děkuji. <clears throat> Myslím si, že nejprve je potřeba zdůraznit, že jestliže využíváme eh, metodiku, kterou používá účetní dvůr, tak potom si myslím, eh, že eh, členové účetního dvora nás na to ostatně upozorňují, na to, že není správné transformovat tu chybovost kvantifikovatelným způsobem, protože to souvisí s metodologií, kterou používá účetní dvůr a myslím si, že eh, není eh, správné ty věci sečítat ehm, po eh, řadu let. Vycházíme přitom z určité fotografie, tak jak to používá účetní, teda účetní dvůr vychází z určité fotografie, určitého stavu věcí a my musíme jít jinou cestou. Myslím si, že je potřeba se vždy zamyslet nad určitým obdobím, až po té, co skončí po všech těch korekcích a potom zjistit, jaká je tedy zbývající chybovost. A jediné období, Eh, kdy máme k dispozici eh, příslušná čísla, je období 1994 až 1999 a komisař Hahn eh, již hovořil o tom, že ty výsledky, které budou publikovány pro to pozdější období, že ta čísla jsou daleko nižší než těch 11 Přesto však je potřeba, abychom Eh, si uvědomili, že toto není pouze eh, jedna eh, věc. Budeme podobně postupovat i pro období do roku 2006. My jsme potom pozvali kolegy z účetního dvora, aby s námi spolupracovali na vypracování nové metodiky, která, nebo metodologie, která by tady měla být aplikována. Další věc, kterou bychom mohli udělat, také jsme se již pokusili o něco takového, podívat se na to, jak vypadá situace v oblasti těch eh, posledních výdajů. A jestliže říkám posledních výdajů, tak hovořím o období 2007 až 2013. V loňském roce jsme se pokusili vypracovat jakýsi mini DAS, neboli eh, vypracovali, používali jsme stejnou metodologii, kterou používá účetní dvůr a vycházeli jsme z údajů, které jsme měli k dispozici loni na podzim. A Teď se díváme na ty nové eh, výdaje po té, co budou aplikovány všechny ty preventivní opatření a dostáváme se eh, k chybovosti, která je opět daleko nižší než těch 11%. To eh, nás vede k tomu, abychom zaujali poněkud optimističtější pohled na budoucí vývoj, což ovšem neznamená, že Eh, hodláme snížit své úsilí v této oblasti. Co se týče těch konkrétních korekcí, tady eh, si myslím, že je potřeba si uvědomit, že existuje celá řada scénářů. Za prvé se jedná o korekce, které provádějí jednotlivé členské státy sami a Eh, peníze, které eh, jsou korigovány v takovémto kontextu, potom mohou být opětovně používány členskými státy pro, eh, na výdaje, protože naším přáním pochopitelně je mít rozvojové výdaje, které ale jsou používány správným způsobem. Další možnost je to, že komise zjistí určité chyby, diskutuje o těchto chybách s členskými státy, tady členský stát přijme ty výpočty komise a provede opět tu korekci sám. V tomto případě opět peníze, eh, o peníze členský stát nepřichází. A ta poslední eh, možnost, ten poslední scénář je ten, že komise zjistí chyby, členský stát nesouhlasí s tím, že došlo eh, k těmto chybám a nesouhlasí s tím, že tyto chyby by měly být korigovány. V takovémto případě komise Eh, sama provádí čistou korekci eh, v daném členském státě. V tom případě členský stát o tuto částku přichází. A jak zde bylo řečeno, eh, jestliže vycházíme z údajů, které máme za období 2008-2009, tak můžeme hovořit o 3,8 miliardách korekcí, které byly provedeny v rámci celého systému, to znamená v jednotlivých členských státech a komisí, což Eh, jestliže srovnáme s tím předcházejícím obdobím, tak tam to bylo 3,5 miliardy euro. To jsou tedy informace, které máme my k dispozici, které vám můžeme dát, <clears throat> pokud ně nemáte zájem a které také jsou obsahem té zprávy o realizaci akčního plánu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Ajala. Chtěla jsem poděkovat, pane předsedo, za to, že jste pozval komisaře a chtěla jsem poděkovat také novým pánům komisařům pověřeným řízením oblastí, které nás zajímají za to, že mezi nás přišli. E, děkuji vám za veškeré informace, které jste nám poskytli. Také jsme dostali 18. února zprávu Eh, ještě jsme ji nemohli tedy do hloubky prostorovat týkající se akčního plánu. A co by mě zajímalo je následující věc. Alespoň ověřit si to tedy, Eh, také to komentoval státní tajemník. Zda budeme moci tady rozlišovat, abychom dostali srozumitelnější informace o tom, když se hovoří o té možné chybě a když se hovoří o té certifikované chybě, abychom tedy pochopili, protože když se hovoří o té možné části a o té konzolidované, abychom lépe pochopili, Eh, že komise a eh, účetní dvůr tedy dospěli k určitému koncensu, abychom tady nem, my nemátli nějak naše občany. A eh, ráda bych, aby by komise nám mohla něco říci o eventuálním jejím zájmu spolu o spolupráci mezi ní a účetním dvorem právě v oblasti tématu společné metodiky Eh, účetní dvůr eh, se zabývá možností udělením absolutoria, aby se tady viděl procentuální obnos eh, chyb v oblasti výdajů, v oblasti zemědělství a také ve strukturálních fondech. Já tedy nevím, zda tento rozdíl v platbách o kterém hovořil odpovědný pracovník za účetní dvůr, eh, také aplikuje komise. Jinými slovy, eh, tak jak se to týká také zemědělství, budou tady nové mechanismy zavedeny a ty budou znamenat také nové výdaje, eh, protože to by zřejmě ehm, vysvětlovalo navýšení nákladů abychom tedy také mohli dospět k lepším výsledkům v oblasti strukturálních fondů. Chce odpovědět někdo z komise? Možná, že já eh, začnu a <clears throat> kolegové pak budou pokračovat. K tomu poslednímu bodu, eh, to znamená ta otázka související s s výdaji na kontrolní e, činnost. To je důležitá otázka. Asi víte, že v současné době připravujeme nový systém. A zde hlavní otázkou bude, jakým způsobem můžeme vyhodnotit e, náklady nebo stanovit náklady a potom si určit e, vlastně prospěšnost těchto nákladů, tak abychom se dobrali Eh, určitého tolerovatelného rizika, které bude, které bude přijatelné. To je věc, se kterou eh, se začneme zabývat v květnu. Promítne se to do různých politik. Já ostatně o tom budu hovořit za chvíli během mé prezentace našich konkrétních programů. Eh, vy jste se také ptala na soudržnost v oblasti soudržnosti to nastane z největší pravděpodobností v roce 2001. A co se týče eh, naší spolupráce eh, s účetním dvorem, to znamená spolupráce mezi komisí a účetním dvorem, Myslím si, že můžeme konstatovat, že velice úzce spolupracujeme s účetním dvorem a mým úmyslem je pokračovat v této spolupráci, protože se domnívám, že eh, naším společným cílem je dosáhnout eh, pozitivního DASu se všemi institucemi eh, u parlamentu, v komisi, v členských státech, v účetním dvoru. Myslím si, že proto, abychom něco takové dosáhli, potřebujeme skutečně úzkou spolupráci. Ehm. Děkuji. Já se plně podporuji to, co zde bylo řečeno je samozřejmě důležité, že, že máme stálý styk s úředním účetním dvorem, že jsme neustále eh, ve styku a Samozřejmě, že sektor zadávání veřejných zacházek je velice důležitá věc a stále zde o tom hovoříme. A je to také důvod, proč jsem společně s panem kolegou Barnierem přistoupil k iniciativě v tom smyslu, aby jsme měli už, e, ví, užší spolupráci mezi dvěma generálními ředitelstvími odpovídajícími, tak abychom opravdu dosáhli e, zlepšení v této oblasti. Protože zázemí mnoha chyb je právě, mnoho chyb vyplývá právě z e, obtíží při uplatňování předpisů. Když e, Eh, opravdu se nám podaří vypracovat nějaké jasné interpretační vodítko, co se týče předpisů a mm, také podat eh, určité školení lidem přímo na místě, tak si myslíme, že již se nám tímto způsobem podaří již předem odstranit celou řadu možných chyb. Děkuji. Děkuji. Mám tři body. Za prvé, co se týče zprávy pana Liberackého. Myslím si, že je to velice dobrá věc, je to zajímavá zpráva, je tam celá řada výborných věcí. Já předložím některé pozměňovací návrhy, ale celkově myslím říct, že se opravdu zpráva povedla a že jsme velice dobře spolu spolupracovali. Druhá věc se týká účetního dvora. Pan Liberecký je vůči eh, účetnímu dvoru často značně kritický. Proto eh, chci předložit jisté pozměňovací návrhy. Za všechna ta léta, kdy účetní dvůr pracuje, si myslím, že pracoval opravdu velice dobře, vykonal dobrou zprávu, eh, vyvíjel se dál, například zde máme ty zvláštní zprávy. Myslím si, že vše jde velice dobrým směrem. Máme zde zástupce účetního dvora, pana Boničiho, já bych ho chtěl srdečně přivítat. Podařilo se nám například zavést tento eh, systém ehm, semaforu těch tří barev, eh, zelená, oranžová, červená. I to přispělo k tomu, že jsme lépe pochopili, jak celá věc funguje i s ohledem na zapojení členských států. Momentálně eh, probíhají olympijské hry, jsou udělovány medaile a já bych řekl, že já bych udělil zlatou medaili panu Boničimu za práci, kterou odvedl politováním konstatuji, že nás eh, bohužel opouštíte. To je veliká škoda, protože jsme opravdu dobře spolupracovali. A třetí věc, kterou chci říci, ze v sále máme tři komisaře, všechny již velice dobře, jednoho velice dobře známe, protože jsme ho měli v našem výboru v rámci slyšení. Ti dva jsou pro nás noví. Často zde slýcháme na výboru, že se říká, že lidé z komise říkali, Ježíš Maria, to je hrůza, musíme jít do, do výboru pro rozpočtovou kontrolu, tam jsou tak přísní, ale tak tomu není. Milí komisaři, my jsme opravdu velice konstruktivní výbor, který velice pozitivně pracuje a naším cílem je společná dobrá věc. Musím říci, že co se týče mé práce ve výboru Kokubu, já jsem byl někdy tvrdý, byl jsem kritický, ale vždy mi šlo o ten výsledek, který jsme chtěli všichni společně dosáhnout. A o to mi jde také v procesu udělování absolutoria. Máme zde tři komisaře, oni jsou v podstatě zde zástupci těch 24 ostatních zbývajících komisařů. A proto chci, si, chci také zmínit o e, těch národních prohlášeních e, o řízení, jsou to odstavce 24 a 42. Předchozích schůzí jsme se již tímto tématem zabývali. My v parlamentu jsme toho mínění, že se na tomto poli něco stát musí. Musíme eh, přimět radu k tomu, aby tato národní prohlášení zde byla, aby ten systém byl dodržován. Lisabonská smlouva a pan Liberalsky to zcela jasně říká v odstavcích 38 a 39, tato nová smlouva dává komisi k dispozici nástroj k tomu, aby mohla radu jaksi dotlačit do správného směru. A Pane komisaři, vaše reakce na doporučení pana Liberackého v odstavcích 30 až 42 ty jsou pro mě důležité. Podle toho já rozhodnu, zda chci udělit absolutorium komisi, či zda se rozhodnu pro oddělení udělení absolutoria, proto tím, protože tímto způsobem mohu vyvíjet návlak a, nátlak a postarat se o to, aby se celá věc ubírala správným směrem. Děkuji. Chce se k tomu vyjádřit někdo z komise? So, Eh, jestli dovolíte, začnu. Eh, nejprve eh, bych chtěl říci, že toto je můj osobní názor. Pochopitelně, že já podporuji ty národní, ta národní prohlášení, protože si myslím, že znamenají významné zlepšení stávající situace. Na druhé straně ale musíme být realističtí. protože implementace této koncepce by vyžadovalo, vyžadovalo eh, novelizaci toho právního rámce, který souvisí s finanční regulací. Eh, pochopitelně, jak vyplývá z samozřejmě smlouvy, celá řada věcí se dělá eh, postupem spolurozhodování s parlamentem, takže musíme být velice opatrní při předkládání určitých finančních Eh, nařízení, které by musel potom projít tím legislativním procesem. Ono to eh, nesouvisí pouze s těmi národními prohlášeními. Znamenalo by to eh, navrhnout celou řadu změn a zlepšení v celé této oblasti finanční regulace. Je naším společným cílem tu Nobelu nebo ty pozměňovací návrhy předložit co nejdříve. Jinými slovy, jedná se o e, návrh, který by e, zvýšil e, náročnost těch výročních souborných zpráv, který by posílil standardizaci, standardizaci poskytovaných informací a v současné době uvažujeme i o tom, že bychom mohli vyžadovat DAS od členských států, takže to, co je naprosto klíčové eh, v této eh, věci, je práce, která ještě před námi je. To souvisí, jak říkám, se standardizací eh, požadavků, tak aby všechny členské státy správně chápali, co se od nich žádá, aby to poskytovali stejným způsobem, aby pracovali na základě stejných vnitřních směrnic. Ehm, v rámci toho současného právního Eh, rámce máme určité interní směrnice, které se snažíme zlepšovat, ale nejsou z právního hlediska závazné. Je to pouze náš doporučení, ale nejsou to věci, které by byly závazné a proto si myslím, že všechny tyto věci by se měly promítnout do celé té oblasti finanční regulace, tak abychom se jim mohli věnovat příslušným způsobem. Rád bych se připojil ke svému kolegovi a také bych vás rád informoval o, to, že, o tom, že minulý pátek jsem na neformální radě ministrů dodával odvahu členským státům právě proto, aby šli cestou těch národních prohlášeních o věrohodnosti. Je mi jasné, že tady chybí určitý právní rámec, čili tady máme určité meze ale je nám jasno, že máme řadu členských států, které eh, toto prohlášení o věrohodnosti odevzdávají na dobrovolné bázi a to by mohl být eh, takový signál dobrým směrem pro eh, to, aby se dodala odvaha, aby se podnítily další státy, aby dělali to tež. A kromě toho máme také možnost eh, popřemýšlet o tom eh, i společně s Evropským účetním dvorem, jak při zachování současné právní situace bychom přece jenom nemohli nalézt nějakou možnost, abychom mohli posílit vydávání těch národních prohlášení o věrohodnosti, aby to vedlo k větší věrohodnosti než v současné době. Eh, a to by nám nejenom usnadnilo práci, ale dalo by nás to do takového směru, kde bychom jaksi na evropské úrovni silněji mohli přicházet obsahovými, s obsahovými cíly, které by měly být také předmětem naší práce. Že bychom skutečně pracovali orientováni na výsledek a tak bychom také hleděli na práci evropských fondů a podívali bychom se na to, eh, jak jsou v souladu s agendou 2020, eh, jakým způsobem tady byly realizovány priority. No to by vlastně byla dlouhodobě mm, dobrá, smysluplná dělba práce, o kterou bychom se měli snažit a já jsem se snažil proto získat eh, členské státy. Děkuji, máme posledních 15 minut, máme tady čtyři otázky, čtyři odpovědi, prosím. Pane předsedo, mm, eh, Pozměňovací návrhy musíme dodat do určité doby a sice do 22. Ne, 22. se bude hlasovat a dnes nevím, zda budeme mít schopni si vytvořit vůbec názor v našem výboru, protože se jedná také o věrohodnost našeho výboru vůči plénu. Teď tedy nevím, zda jsem komisaře správně pochopil, protože se tady říká, že e, dojde k předběžnému DASu dobře, ale my nejsme mm, v té situaci, když eh, prostě tady bude eh, dobře, nějaká nízká sazba, řekne se, máme tady kvotu 11, ale kolik by to mělo být pro finanční výhled. Já bych tady nechtěl nic skrývat. Já tady zastávám občany, zastupuji občany a už nic nechápu. Teď už ničemu nerozumím. Tak, jak já bych chtěla, abychom to udělali, tak, jak to cítím já a jak to chtějí občané. Jedná se tady skutečně o věrohodnost veřejného sektoru to se pociťuje stále. Více slyšíme, že se špatně hospodaří, teď slyšíme prostě o špatné hospodářské situaci. Pane komisaři, řekl jste, že teď lépe spíte, ale dávejte pozor, jak, to bude, jak, bude jak se budete cítit, až se probudíte, protože minulý rok a to jsem chtěl říci také mému kolegovi Liberackému, ten tady skutečně vykonal mimořádnou práci a já lituji, že tady nedošlo k vypracování závěru když se teď podívám na účetní dvor, pane Bonucci, já tedy nevím, zda účetní dvůr dává poz, eh, kladný anebo záporný výrok. 12 let už je to záporný. A je to dnes tedy záporné nebo ne? Jako poslanec teď tedy nevím, jaký dokument se tady vlastně projedná, který je vlastně ten správný, o který se máme opírat, abychom hlasovali. Proč čekáme, pane komisaři, jste schopný na dnes nebo až do dva, na dnes líbit, že do 22. března nás můžete ujistit v tom, že 22. budeme moci udělit absolutoriu a pakliže ne, budeme muset posunout hlasování. Můj kolega řekl, že tady věci běží dobře, no já chápu, že výbor je ochoten eh, to posunout, ale jaké prvky máme dnes ještě v ruce, co jsme měli v ruce v říjnu, co budeme mít v rukou v říjnu a když prostě to zamítneme v dubnu, tak jak jsme to udělali minulý rok? No upřímně řečeno, eh, dělám si starost eh, mám obavy i o způsob naší práce a rád bych požádal komisaře, aby do 22.3., až se bude hlasovat tedy v našem výboru a potom se bude hlasovat v plénu, aby naše výbory byly ze strany komisařů ujištěny o tom, že je viditelné, že věci se zlepšují, protože je přeci paradoxní, se říká, věci ještě někdy nebyly tak dobré a teď, nebo se říká, zdá se to dobré a parlament nechce udělovat eh, absolutorium. Kdo by chtěl na to odpovědět? Jednu jedinou odpověď, prosím. Já to beru. Velice stručně odpovím. Myslím si, že je skutečně důležité, abychom uznali, že došlo k určitému pokroku při implementaci celé řady eh, akcí souvisejících eh, s využitím finančních eh, prostředků. Myslím si, že je v našem všeobecném zájmu, abychom eh, měli absolutorium, protože existují velice dobré, dobrá doporučení, které jsou obsaženy v té zprávě zpravodaje Liberackého a já jako komisař, který, má, eh, který zodpovídám za absolutorium, eh, vás mohu ujistit, že já všechna vaše doporučení zvážím a Eh, udělám všechno pro to, aby byly implementovány eh, k příslušnému datu, tak aby došlo k dalšímu zlepšení eh, situace při využívání fondů Evropské unie. Ale pochopitelně vy o tom nakonec budete rozhodovat. My jako komise pochopitelně jsme ochotně vám dát k dispozici veškeré dodatečné informace, které můžete potřebovat, tak abyste dospěli eh, k příslušnému rozhodnutí. Um, <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Pan Stas řekl, že to je jeho jedenácté udělování absolutora. Pro mě je to první a proto jsem možná příliš, eh, příliš eh, naivně šel do zasedací místnosti. Domníval jsem se, že i členské státy si přejí, aby se zlepšila situace v oblasti odpovědnosti. Buďme upřímní. Já jsem tedy zděšen tím, co tady řekl dnes odpoledne španělský státní tajemník. On se prostě skrývá za komplexní pravidla malé procentuální sazby, chybovosti, rozpětí chybovosti a ani v jednom okamžiku jsem neslyšel nic o tom, že on by byl ochoten se do věcí pustit konkrétní otázky z výboru, eh, nedoznali z jeho úst konkrétní odpovědi. Jsem tedy naprosto zděšen. A to je nebezpečné, protože Tady se jedná o základ evropské spolupráce. Potřebujeme vzájemnou důvěru. Moje země, Nizozemsko, tady je to tak, že za poslední eh, leta eh, tady nemáme zrovna pozitivní kladný postoj k Evropě. Naopak a právě tyto záležitosti eh, tunelují onu důvěru, také ochotu dávat prostředky do jiných regionů Evropy. A to mi teď ukazuje, že my jako komunitární instituce, parlament a komise bychom se neměli přijít o protiklady, ale naopak měli bychom společně předstoupit před radu. A A musíme také přestat s tím, abychom tady pořád říkali, že tady vidíme pokrok. Měli bychom vidět, jak se to vydává v jednotlivých členských států a že vidíme, že členské, staré členské státy nejsou ochotny cokoliv měnit v této oblasti eh, my bychom byli ochotni souhlasit s udělením absolutoria, ovšem v případě, že bychom dostali uspokojivou odpověď, či Eh, přihlášení se k tomu, že skutečně musí dojít ke zlepšení a členské státy musí být přinuceny k tomu, aby tady dávali lepší pozor na vynakládání prostředků. Abych, měli bychom tedy společně vystupovat, měli bychom využít také rozpočtový řád, ne, to je možné prostřednictvím mm, rozpočtového eh, nařízení, to tady řídit na to upozornil pan Stars, dospět Eh, a teď k národním prohlášením o věrohodnosti. Měli bychom prostě přinutit členské státy, aby měli podávat tato, tyto dasy. Doufám, že se mnou budete souhlasit. Děkuji. Prego, chi vuole prendere la parola? Děkuji. Kdo se nyní chce chopit slova? Well, I just uh, could já si myslím, že už jsem odpověděl na tento dotaz eh, tím, co jsem řekl dříve. V současné eh, době eh, připravujeme revizi té finanční regulace, která je k dispozici v současné době, tedy se jedná o návrh tohoto nařízení. My jako komise jsme ochotně jít co nejdál v tomto úsilí. Ehm, to znamená v té oblasti finanční eh, regulace. Eh, uvidíme, jak ten návrh potom bude přijat jak členy parlamentu, tak radou. Myslím si, eh, že přístup na bázi e, válečných e, kroků není e, nejlepší. Nejsme přece ve válce, je potřeba abychom dělali společně věci, jejich cílem je zlepšení situace, které, která souvisí s financováním programů v jednotlivých členských státech. Pochopitelně toto financování musí být co nejefektivnější, když se jedná o peníze daňových poplatníků. Členské státy by skutečně si měly dělat určité obavy v souvislosti s tou úrovní chyb, ke kterým dochází a myslím si, že zde máme mimořádně dobrou příležitost spolupráce mezi komisí, parlamentem a radou. Děkuji. Děkuji a nyní poslední otázky. Prosím o stručnost. Pan Gajer. Ano, budu stručný, protože chci říct, že ani neočekávám odpověď od pánů komisařů, které zde velice srdečně zdravím. Pan, s panem Šemetou jsme již mohli hovořit, ale chtěl bych zde pozdravit ehm, za svou frakci i pana Hána Andora. Jsme v situaci, kdy čelíme trojitému problému. Jednak máme DAS, prohlášení o věrohodnosti, které vypadá tak dobře jako nikdy. Ovšem, když se na to podíváme podrobněji, tak co se týče agrárního sektoru, tak tady zelená barva ne, není dobrá. Zelenou barvu bychom nemohli udělit některým členským státům pro zemědělství. To je jistý paradox. A peníze, které spravujeme, tak ty vedou máme si jistý problém. Je nutné opravit ty chyby v oblasti členských států, ale zároveň rada není ochotná, zdá se, že není ochotná, opravdu spolupracovat stále s námi při redukci chyb. Takže se musíme v podstatě vždy obrazit pouze na komisi. pak se máme třetí paradox. E, jsou zde tři komisaři, kteří jsou všichni noví v rámci jejich potvorí. A zpráva, kterou jsme obdrželi od pana Hána minulý pátek, e, je jistě dobrá a já jsem ochoten věřit panu Hánovi k tomu, že máme důvod k optimismu. Ale kladu si otázku, zda toto mohu brát za základ pro udělení absolutory komisi. A tady musím říct, že mám své jisté pochybnosti. Eh, diskutujeme se třemi eh, z vás, se třemi z sporu komisařů, ale v těch, té zprávě eh, pana Liberackého existuje celá řada dalších oblastí, kde jsou problémy. A pan Liberecký právem na tyto oblasti poukazuje. Například je to výše, je to vysoká procentní sazba eh, evropských úředníků, které oblasti, pracují ve správní oblasti. Toto bychom rádi snížili. Samozřejmě nemohu o tom diskutovat s některých z vás tří, protože to není vaše portfolio. Ale samozřejmě my, jakožto výbor, budeme muset eh, dospět k nějakému závěru. A Protože je zde celá řada věc, kde máme pocit, že došlo ke zlepšení a pak jsou zde problémy, tak bych řekl, že možná by bylo opravdu dobré počkat do října, podívat se na to, zda dojde k opravdu k základnímu pokroku a pak se můžeme tedy podívat, zda ty pokroky byly opravdu tak zásadní a konečně se rozhodnout. Děkuji za odpověď. Nechcete odpovědět? Takže slovo má pan Sondergaard. Die nye se fire já bych chtěl také mezi námi přivítat eh, všechny tři komisaře. Myslím, že se budeme v příštích několika letech eh, často eh, setkávat. Já jsem se zúčastnil tohoto jednání absolutně čtyřikrát. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že může dojít k situaci, kdy se setkáme v této místnosti v roce 2014 a vyslechneme si všechny ty zprávy o tom obrovském pokroku, ke kterému došlo a Současně s tím budeme mít před sebou zprávu účetního dvora, kde se bude hovořit o tom, že co se týče strukturálních fondů, tak eh, tady 9% těch, eh, eh, těch finančních prostředků nebylo vůbec využito. Já si kladu otázku, jestli by se to mohlo stát a jestli v tom případě výbor by udělil absolutorium. To by totiž odráželo to, že potřebujeme mít od komise zcela jasné cíle. Potřebujeme vědět konkrétně, o co vám jde, čeho chcete dosáhnout a právě tyto konkrétní cíle jsou zásadní pro naši úspěšnou spolupráci. Nemůžeme přece posuzovat eh, všechny ty jednotlivé podrobnosti, nemůžeme eh, si být vědomi Ehm, toho, jak byly využity peníze například na pořízení každé tušky kdekoliv v Evropské unii. My potřebujeme mít naprosto konkrétní cíle a musíme mít nějaké možnosti, jak se přesvědčit o tom, že tyto cíle byly splněny. Další věc, komise nás informovala o tom, že akční plán byl již implementován, to je skvělá zpráva, ale myslím si, že by zase nám hodně pomohlo, kdyby účetní dvůr eh, měl možnost se vyjádřit k tomu, jak on vnímá výsledky této implementace daného akčního plánu. Děkuji. Teď eh, na dvě minuty dostane slovo komise a potom budeme muset přejít k bodu 6 na našem dnešním programu. Já bych se rád vyjádřil k několika otázkám. Jednak eh, to, co se týká ke svému spánku, já spím dobře, ale lehce, takže můžu se kdykoliv probudit a reagovat, pokud to bude potřeba. A další věc, to byla ta důvěra. Pan kolega zde již v sále přítomen není, ale my jsme, myslím, v posledních letech měli dobrou spolupráci i s Evropským účetním dvorem. A i ta okolnost, že ta demodilové výpočty s použitím, probíhají s použitím stejné metodologie, je určitým poukazem na to. A musím říci, že pokud my tedy pracujeme na základě jistého společné báze a dospějeme tím k lepším výsledkům, tak to je určitě ukazatel toho, že se ubíráme správným směrem a že opravdu máme jistou míru důvěry, že tedy můžeme důvěřovat, protože v opačném případě bychom museli pochybovat o všech institucích a o tom, zda řádně fungují či ne. Ale já si myslím, že tak daleko ještě nejsme a proto si myslím, že to, co jsme nyní mohli předložit, tak by mohlo být možností pro to, aby naše práce v příštích letech se odvíjela na základě důvěry. Děkuji. Děkuji. A nyní dostane slovo paní Gresle na 30 sekund. Co se týče toho, té důvěry co se týče a těch národních prohlášení, musím říct, že e, zde zavádíme e, vnější e, službu a chceme tedy změnit rozpočet, co se toho týče. Chci se zeptat, zda jste ochoten v tomto směru něco změnit. Grazie. Pensateci e poi ce lo fate sapere. Saluto Děkuji. Vítám. Eh, přivítal bych eh, k tomu někdy na odpověď komise a nyní se dostávám k bodu 6. Vyměna názoru s panem Šemetou ohledně programu jeho funkčního období. Tuto výměnu názoru si náš výbor přál. Jsme rovněž rádi, že jsou zde i zástupci účetního dvora. Pan Šemeta se musel věnovat celé řadě problémů, finančnímu nařízení OLAFu, programu, který má být předložen parlamentu v rámci jeho mandátu dále vypsání výběrové řízení pro úřad nového ředitele OLAFu. To musí proběhnout co nejrychleji, o tom jsme již hovořili. Musíme se tedy zabývat i tématem provizorního ředitele, také ve světle našich, naší poslední výměny názorů prostřednictvím dopisu. Pak se máme obnovení dozorové rady OLAFu. Eh, to je tady celá řada témat a na diskuzi máme hodinu. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Uh, as... Děkuji, pane předsedo. Jak jsem se <clears throat> zmínil již v předcházejících poznámkách, eh, budu teď hovořit o Eh, pardon, během příštích měsíců se budu věnovat eh, konkrétnímu akčnímu plánu, jeho přípravě. Dnes bych tedy chtěl hovořit hlavně o těch klíčových prioritních oblastech a eh, o věcech, které souvisejí s absolutoriem. Kromě toho se budu věnovat také některým věcem, které byly obsahem vašeho dopisu a které se vztahují k OLAFu. Jsem přesvědčen, že všichni máme jeden společný cíl a sice ten, aby občané a daňoví poplatníci eh, měli jistotu, že peníze se používají co nejlepším způsobem. Eh, účetní dvůr konstatoval, že došlo ke zlepšení a také rada eh, doporučuje parlamentu, aby udělil absolutorium komisi. To ale neznamená, že není potřeba se věnovat celé řadě dalších věcí, které souvisí s externími, interními politikami a také se strukturálními akcemi. Já bych chtěl navrhnout následující. Za prvém, Eh, budu spolupracovat se svými kolegy eh, komisaři. Jako komisař, který má na starosti absolutorium, eh, se postarám o to, aby všichni mé kolegové si uvědomili všechny, všechna rizika, která souvisejí s potřebou dalšího zlepšení všech těchto praxí v těch konkrétních oblastech, za které tyto komisaři zodpovídají. Budu eh, kolegium také pravidelně informovat o věcech, které souvisí s audity, s kontrolou a budu to dělat nejen v době eh, diskuse o udělení absolutoria, ale kdykoliv budeme mít k dispozici zprávy o auditech a také eh, zprávy účetního dvora, které si budou vyžadovat naši pozornost. Kromě toho zajistím také monitorování implementace eh, doporučení eh, účetního dvora a také eh, doporučení, která souvisejí s udělením absolutoria a budu se věnovat takovým situacím, kdy budeme svědky určité, určitých prodlev nebo situace, kdy nemáme dostatečné množství informací. Kromě toho také se postarám o to, aby váš výbor měl vždy informace o pokroku, které, který souvisí například s oblastí eh, chybovosti, s zlepšením eh, na bázi auditu a eh, celkové strategie, kterou budeme realizovat. Za druhé bych chtěl navrhnout, aby jednotlivé členské státy byly zodpovědnější tím, že posílíme právní základ a tím, že zlepšíme také přidanou hodnotu v oblasti Eh, řízení a důvěryhodnosti. Kromě toho se pokusím eh, dále zlepšit interní směrnice, které by měly vést eh, k větší harmonizaci jednotlivých formátů, které jsou používány Eh, hodnocení, které bychom chtěli přeložit na konci roku 2010, by se mělo věnovat také eh, hodnocení eh, období posledních tří let. Dále se pokusím realizovat další zjednodušení. Navrhnu, aby v té finanční regulaci a také v některých sektorových právních základech dojde k dalšímu zjednodušení kritérií způsobilosti jako je například systematické využívání paušálu a také jednotlivých eh, plateb, které, bude, eh, které se nebude odvět pouze eh, z, z, těch, z toho, čemu říkáme input. Budu se i nadále pokoušet o další eh, zjednodušení v těch oblastech, kde již možné zjednodušení bylo navrženo, ať už je to například v oblasti poskytování informací online a také možnosti žádat o granty také formou online. To jsou věci, které eh, budou integrovány eh, do systému, který bude daleko více uživatelsky pohodlný. Dále budu dále podporovat takzvaný tolerovatelný eh, výskyt chyb. Ehm, pro každou oblast se pokusím nalézt rovnováhu mezi touto chybovostí a kontrolními mechanismy. První návrhy předložím eh, eh, v květnu 2010 pro oblast energetiky, venkovského rozvoje a dopravy. Dále potom půjdeme do oblasti vnější rozvojové pomoci, vnějších akcí rozvojové pomoci, budeme se také vrát otázce um, koheze a to nejpozději, soudržnosti padne a to nejpozději v roce 2011. Možná, že si vzpomenete, že <clears throat> jsem již hovořil o tom, že v roce 2012 se budeme věnovat otázce soudržnosti, ale později jsem o tom ještě hovořil s našimi službami a zdá se, že bude možné již v roce 2011 se věnovat otázce politiky soudržnosti, to znamená o rok dříve než proti tomu původnímu roku 2012. Dále posílím snahy eh, komise a budu pozbuzovat své kolegy komisaře eh, ve smyslu eh, zlepšení spolehlivosti informací, které budeme k dispozici, včetně tedy oblasti finanční Eh, korekcí, včetně kontrol na místě. Budeme se dále věnovat dalším eh, doporučením, která budou souviset s posílením uvědomění o těchto otázkách. Dále budeme eh, předkládat informace o reziduálních úrovních chyb účetnímu dvoru. Co se týče toho zpětného inkasa, to jsou věci, které eh, se promítnou také do účtu za rok 2009. Snaha o zlepšení se bude soustředovat hlavně na ty nejvíce rizikové oblasti, jako například eh, uzavření programu za rok 2006-2007 a eh, strukturálních akcí. Budeme aplikovat takzvanou nulovou toleranci a postaráme se o to, aby výsledky byly co nejkorektnější. Dále se pokusím efektivním způsobem eh, využívat možnosti přerušení eh, poskytování fondu. Budeme přitom vycházet z individuálních plateb eh, tam, kde zjistíme, že došlo k určitým nesrovnalostem tam, kde nám to umožňuje situace, tak jak byla schválena na období 2007 až 2013. Společně s dalšími komisaři budeme podporovat veškeré úsilí o zlepšení těch e, kontrolních mechanismů. Budeme monitorovat e, implementaci všeho toho, co je zakotveno a poskytujeme také e, pomoc těm vnitrostátním orgánům. Budeme poskytovat konkrétní školení, dále budeme pracovat na těch interních instrukcích a směrnicích. Kromě toho chceme posílit i výměnu toho, čemu říkáme optimální praxe. Je jasné, že k tomu potřebujeme aktivní spolupráci všech eh, zúčastněných stran. Proto navrhuji eh, posílení partnerství se všemi zainteresovanými stranami, hlavně pak se všemi členskými státy. Mým záměrem je eh, zahájit eh, diskusy se všemi těmito zainteresovanými stranami, to znamená s členskými státy, s, účetním dvorem, s parlamentem eh, a také s příjemci těchto fondů. Je potřeba zcela přesně si udělat inventuru toho, jak vypadá současná situace, pokusit se odstranit chyby, které se objevují. A kromě toho si myslím, že je potřeba také, aby příslušné kontrolní orgány v jednotlivých, vnitro, v jednotlivých členských státech nám také poskytovaly informace. E, komise e, půjde cestou pozitivního DASu a e, Eh, chtěl bych využít eh, toho, co navrhuje pan Liberacký, to znamená, že bychom se měli soustředit i na otázku kvality vlastního využívání příslušných prostředků. Je potřeba odstranit rizika a poprat se se všemi těmi výzvami, které před námi stojí v těchto oblastech. To eh, se projeví tím, že budeme eh, schopni monitorovat pokrok, že budeme schopni eh, zcela konkrétně určit, do jaké míry se nám daří plnit cíle a také se soustředit na měření faktického dopadu všech těchto kroků. Očekávám podporu ze strany Evropského parlamentu a doufám, že na základě toho, co již bylo dosaženo, Ehm, a doufám, že absolutorium za rok 2008 bude jakýmsi povzbuzením ehm, Evropského parlamentu ehm, nám, to znamená Evropské komisi, a že se nám podaří pokračovat v utužování partnerství s členskými státy a dalšími klíčovými aktéry. Pochopitelně Předpokládám, že v rámci diskuse o udělení absolutoria se nám podaří také identifikovat, identifikovat další oblasti. Teď dovolte, abych řekl něco o těch eh, opatřeních proti podvodům a také o budoucnosti OLAFu. Eh, co se týče těch volných míst a také jmenování nového generálního ředitele, my jsme již předložili eh, informaci o tom, že je toto místo v současné době uvolněné. Očekáváme teď vaši reakci, očekáváme, eh, že odpověď budeme mít nejpozději zítra a pochopitelně, že je v našem společném zájmu Eh, co nejdříve vydat eh, formální informaci o tom, že se jedná o volné místo, tak aby se nám podařilo co nejdříve eh, najít vhodného člověka do této funkce. Abychom měli už stálého ředitele. při návrhu vypsání pracovního místa jsme chtěli udržet určitou rovnováhu Eh, mezi potíráním eh, zločinu a podvodu a také zohledněním zkušeností eh, při vymáhání práva Máme tady psaní parlamentu z 12. února, kde mě žádají o navržení určitého postupu slyšení pro místo eh, ředitele v souladu s eh, hlavními směry OLAFu. Nejsem si tak jist, zda to spadá do mé kompetence, ale rád bych vašemu výboru nastínil, jak eh, nahlížím na situaci. Eilert je generální ředitel OLAFu a to by mělo být v souladu s generálními ustanoveními OLAFu pro uh, zajištění kontinuity. Uh, vlastně už v roce 2005 byl vybaven pravomocemi působit jaksi zástupně, jako zástupce a převzal tuto úlohu, když jeho předchůdce těžce onemocněl. Pan Kalas panu Eiletovi na napsal dopis, přenesl na něj a tuto pravomoc a řekl, že musí být zabezpečeno, aby rada a parlament byli pravidelně informováni o aktivitách OLAFu. A pro toto období interimu je důležité, aby všichni byli informováni. Ale v ustanovení OLAFu neexistuje eh, žádný specifický předepsaný postup pro eh, takovéto záležitosti. Máme tady jenom článek 11, obecné ustanovení, kde se počítá se slyšením Evropského parlamentu a rady, ale to je součást určitého postupu, který bude zrealizován teprve když v období, na období pět let je jmenován ředitel, ale tento postup se neaplikuje, když se jedná pouze o dočasné obsazení této funkce. Mm, Tady jsou směrodatné právní výhrady, ale je třeba si také uvědomit, že by takový postup byl příliš dlouhý a nemohl by zaručit kontinuitu práce OLAFu. Kromě toho jasné, a je, tak se to praktikuje ve veřejné správě, že když se uvolní nějaká funkce, tak tato se e, dočasně přebírá zástupují náměstkem ředitele či zástupcem ředitele, aby se zaručila právě kontinuita práce dotyčného úřadu. Na radě existuje pracovní skupina, kde se diskutovalo o tomto tématu. Existuje stanovisko, sice žádné písemné, ale ústní. A sice ústní stanovisko právní služby rady, které se kryje vlastně s právním názorem právní služby komise. Ještě jednou bych rád zdůraznil, že je nesmírně důležité, aby tento mm, mm, mm, ředitel pro mezidobí mohl plnit svou funkci. V roce 2005 tady existovala obdobná situace a sice, když končilo funkční období před eh, Chudce a potom došlo k nominaci která byla realizována tak, jak to má být právě teď také, sice na mezidobí devíti měsíců a na to období těch devíti měsíců, pakliže si správně vzpomínám, to bylo tak, že eh, více než 200 zkoumání bylo iniciováno a teď Máme tedy dobu, mezidobí, které už trvá několik měsíců. Máme tady tedy novou situaci a tady je především směrodatné, prostě aby se zaručila ona kontinuita. Protože jinak by to ohrozilo ta šetření, která v současné době probíhají a e, já si myslím, že e, právě to finální stádium teď by mohlo být zahájeno. Takže jak bylo řečeno v tom e, dopise místo předsedy Kalasa, pan Eilert je k dispozici, rád se s vámi sejde, vymění si s vámi názory a to v nejkratší možné době, jak se vám to bude hodit. Na závěr bych chtěl říci, že i já jsem ochoten s vámi hovořit o jakýkoliv návrzích, eh, které by umožnilo zlepšení eh, obsazování této funkce v budoucnosti, tak jak to vyplývá eh, z příslušného nařízení o OLAFu. Komise slíbila jak Eh, radě, tak parlamentu již v roce, již na začátku roku 2009, také během svého slyšení jsem řekl, že pro mě eh, je prioritou, abych během příš, prvních několika eh, měsíců ve své funkci jsem navrhl možnosti zlepšení právní základu pro fungování OLAFu. Doufám, že se nám podaří dosáhnout konkrétních výsledků ještě před tím, než se rozejdeme na letní prázdniny. Já sám jsem připraven eh, zahájit eh, dialog eh, s radou i s parlamentem o těchto otázkách. Jak jsem již řekl, k tomuto dialogu by mělo dojít na základě takzvaného non-paperu, kde budeme hovořit o konvergentních a nekonvergentních bodech mezi radou a parlamentem a potom se pokusíme dosáhnout konsensu hlavně v těch hlavních oblastech. Návrh je tedy na stole, máme také usnesení Evropského parlamentu a to představuje začátek, který nám umožňuje další úvahy o této věci. Dále jsme sformulovali, dále potom sformulujeme na základě tohoto non-paperu další eh, návrhy. Doufáme, že to povede k otevřenému a konstruktivnímu dialogu eh, s legislativci ale kromě toho existují ještě další velice složité otázky související s fungováním OLAFu, otázka eh, jeho nezávislosti, eh, rozhraní, respektive spolupráce s komisí a také se státními eh, zástupci. To všechno bude vyžadovat velice hloubkovou analýzu. Budeme muset také vyhodnotit dopad toho všeho. Budeme se muset zabýšet také nad tím, jestli to skutečně bude znamenat zlepšení všech těch procesů, se kterými to souvisí. To všechno bude předmětem našich úvah. Co se týče zlepšení výkonnosti OLAFu, během svého mandátu bych se chtěl také pokusit o zlepšení efektivity práce OLAFu, přičemž budu vycházet z doporučení eh, příslušného výboru a také eh, návrhu eh, zprávy vašeho zpravodaje Kaselina, které souvisí s ochranou finančních zájmů Eh, Evropské unie v boji proti podvodům. Pochopitelně, že to všechno souvisí například se strategií využití lidských zdrojů, spolupracuje to, eh, eh, souvisí to také s otázkou spolupráce s interními službami a spolupráce s členskými státy. Budu o těchto věcech hovořit se zástupci OLAFu a IAS. Eh, co se týče toho výboru pro dohled, eh, i do této funkce již měli být jmenováni eh, příslušní lidé. V současné době znovu zahajujeme celý tento proces a velice rád si vyslechnu vaše názory k tomu, jak bychom měli v této věci pokračovat. Jsem si vědom toho, že došlo k výměně názoru mezi vámi a komisí několikrát v roce 2008 a 2009 Ehm, právě o této otázce jmenování lidí do tohoto dohlížecího orgánu. Ehm, zatím eh, se nepodařilo nám dosáhnout eh, dohody ehm, o tom, jakým způsobem by se eh, měly obnovovat vlastně funkční období členů tohoto výboru. Doufám, že se k této věci budeme moci vrátit co nejdříve. Děkuji vám za pozornost. Teď pochopitelně velice rád si s vámi vyměním ke všem těmto otázkám názor na ně. Děkuji. Děkuji, paní Gresle. Děkuji, pane komisaři, za velice obšírnou prezentaci. A děkuji vám, že jste se vyslovil k otázce přechodného ředitele Olafu. Já si toho velice vážím. Ale když o tom přemýšlím, tak musím říct, že mi na tom celé nejvíce vadí a bylo to i ve vaší prezentaci. Nejvíce mi na tom vadí vaše vlastní rozpory. Jednak říkáte, že s námi chcete spolupracovat a nacházet s námi společné cesty, ale na druhé straně porušujete naše práva. Naše právo na spolupráci a spolurozhodování. Právě to, co se týče otázky dočasného ředitele. Na jedné straně jste tedy pro právo a na druhé zpravo e, straně ohrožujete legalitu šetření Olafu. To prostě mi nějak nesedí, to k sobě nejde. A to je ta věc, která mi mi vadí nejvíc a myslím si, že v této oblasti opravdu budeme mít vážné problémy. Takovýmto způsobem eh, s námi zacházet nemůžete. Právní ta věc je, myslím, naprosto jasná. Já jsem chtěla jasně poukázat na to, že to není že eh, nějaká mm, nic nedůležitého. Je to opravdu o to, zda byl ředitel Olafu do, dosazen legálně. Nejde o to, kdo to je, jde o to, jakým způsobem byl dosazen do funkce. A pak mi vadí další věc. To je otázka porušení nezávislosti tohoto generálního ředitele pomocí toho, toho dalšího člena zástupce, který ho nějakým způsobem podporuje. To si myslím opravdu není dobré. A myslím si, že to je postup, který by nikdo ubludňovat neměl. Mně vždy šlo o to, aby bylo chápáno to, co mám na mysli a mám pocit, že se mi to asi nepodařilo. Vy tedy setrváváte v této situaci, která je pro všechny obdížná. Vy nechcete eh, akceptovat naši eh, nabídku. My přeci chceme, aby došlo k tomu, že bude nový řečitel dosazen co nejrychleji, ale chceme mít je legální dosazení. Zítra v rámci koordinátorů se tedy budeme muset podívat na to, k jakým krokům chceme eh, v budoucnu přistoupit. Zajímalo by mě, co si o tom myslí soudní dvůr v Lucemburku. Myslím si, že opravdu není zrovna rozumné nechopit se té vstřícné ruky parlamentu. Bylo to i v rámci ochrany i vašich osobních zájmů, je to i v rámci ochrany boje proti podvodu a je to také v rámci ochrany Evropské unie. Protože Evropská unie eh, je opravdu tady vystavena velkým problémům a téměř žádnou ochranu nemá. A chci poukázat na to, že pokud se to ne, celá věc nepovede a nepovede se na nález řešení, tak to opravdu povede k závažným problému. Chci se zeptat, zase jste ochoten v rámci další reformy finančního nařízení, v rámci toho fast tracku, který přijde velice rychle, protože se pojde, bude jednat o Evropskou diplomatickou službu, zase jste ochotni tam něco změnit i v tom smyslu, abychom v rámci naší sporné otázky dosáhli co nejdříve řešení. Já si myslím, že to by byla opravdu ta cesta, která by byla dobrá, kde bychom mohli společně s národními státy spolupracovat a také vyvíjet společně nátlak. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan komisař Šemeta. So I, uh... Já bych nejprve eh, rád E, odpověděl na tu otázku související s e, tím přechodným obsazením místa ředitele OLAFu. Já naprosto souhlasím s tím, že je naším společným zájmem dosáhnout toho, aby e, tento přechodný stav byl z právního hlediska naprosto korektní. Ehm, řekl jsem, že právní služba komise Eh, a také na základě eh, ústního vyjádření, ale všechno to v zápisu pochopitelně, že jejich názor je úplně stejný. To znamená, že eh, Oni nám to sice nedali, toto stanovisko v psané formě, protože jsme si o to neřekli. Oni vlastně udělali to ústní vyjádření na základě své vlastní iniciativy. A myslím si, že toto je oblast, kde bychom všichni měli vzít eh, na sebe zodpovědnost za možné důsledky související s tím, že bychom porušili eh, ta pravidla, která souvisejí se jmenováním eh, člověka do této funkce, kdy můžeme hovořit o situaci force majeure. Protože ta otázka zachování kontinuity u této konkrétní instituce je naprosto klíčová. Eh, a není žádné další jiné pravidlo, které eh, by mohlo zajistit eh, tuto kontinuitu s výjimkou toho pravidla, kdy dochází k automatickému jmenování člověka do této funkce, pokud jsme v situaci force majeure. Já doufám, že budeme mít příležitost ehm, zvážit tuto možnost, možnost v také v souvislosti s tím novelizovaným nařízením a že budeme mít zcela jasně stanovené pravidlo, které v budoucnosti zabrání tomu, abychom se dostali do podobné situace, jako je ta situace, ve které se nacházíme dnes. Kromě toho bych měl ještě zdůraznit, že v roce 2005 funkční období pana Brunera skončilo a on byl jmenován také jenom eh, jako přechodný eh, ředitel, tak jak to odpovídá postupu, který je v současné době také využíván. Jestliže tedy se pokusíme změnit tento stávající postup, tak je potřeba zajistit, aby podvodníci, kteří eh, byli během těch devíti E, e, měsíců se nedostali do situace, kdy zkrátka napadnou ten postup, který e, má své kořeny v tom devítiměsíčním období z roku 2005. Čili toto je věc velice závažná, na kterou musíme myslet při svých úvahách. A myslím si, že je skutečně v našem společném zájmu nespochybňovat Eh, jmenování eh, přechodného ředitele. Ehm, a to nesouvisí s nějakými konkrétními osobami. Já ani my, můj kolega Sim eh, Kalas, zkrátka nemáme žádné osobní zájmy na obsazení tohoto místa nějakým konkrétním člověkem. Je naprosto zásadní, abychom si ale uvědomili ten obrovský rozsah činností, e, e, které byly realizovány během toho přechodného oběd, e, období pana Bruna. Bylo to déle než 9 měsíců. A v té době bylo zahájeno více než 200 šetření a kromě toho v souvislosti s těmito šetřeními byla realizována celá řada dalších činností, čili můžeme si dovolit spochybnit eh, to, co se stalo během tohoto období. Já to nechci, vy určitě také ne. Takže opakuji, je naším společným cílem omezit toto eh, přechodné období na co nejkratší období, a jmenovat e, nového stálého ředitele OLAFu. A to, co v nejkratší době. Proto e, velice e, rád bych se na vás obrátil s žádostí, abyste vyjádřili své stanovisko k tomu, že v současné době tedy veřejně oznámíme, že hledáme člověka, který by se zajímal o tuto funkci tak aby to pochopitelně odpovídalo také profesní expertíze eh, toho nového generálního ředitele. Pochopitelně všechny tyto požadavky jsou obsahem té naší veřejné výzvy a já bych byl velice rád, kdyby se tady k tomu vyjádřili a doufám, že ten návrh toho, co jsme zveřejnili nebo co hodláme zveřejnit, eh, bude odpovídat také potřebám a představám vašeho výboru, tak abychom to mohli dát veřejnosti ve známost co nejdříve. Začali jsme eh, hovořit o té možnosti zveřejnit eh, toto uvolněné místo. Hovořili jsme o tom ostatně už během mého slyšení, ke kterému došlo 12. ledna a stále ještě jsme v procesu dotahování toho, jakým eh, způsobem by měla toto veřejno, veřejná nabídka tohoto uvolněného místa být formulována. Musíme mít pochopitelně stanovisko Dave Vašel i stanovisko eh, rady eh, pochopitelně již máme některá předběžná stanoviska, která eh, žádají další rozšíření těch kvalifikačních předpokladů pro tuto funkci já si myslím, že pochopitelně ta diskuse je důležitá. Je potřeba, abychom našli nějaké společné řešení toho, jak by mělo toto veřejné oznámení o tomto uvolněném místě vypadat. Ale skutečně ještě jednou bych se na vás chtěl obrátit s požadavkem, abyste své stanovisko zpracovali co nejdříve, co nejrychleji, tak abychom co nejdříve mohli mít zajištěné správné fungování OLAFu. Ta druhá otázka otázka, to se týkalo těch národních DASů. Eh, eh, čili co se týče těch národních vnitrostátních prohlášení, důvěryhodnosti tady také mohu opakovat tak, abychom mohli implementovat tyto vnitrostátní eh, prohlášení, eh, tak k tomu potřebujeme opět eh, změně nyní právní základ, protože ten současný to neumožňuje. Eh, k tomu potřebujeme pochopitelně znovu zpracovat tu finanční, to finanční nařízení nebo finanční regulaci na bázi dobrovolného využití těch vnitrostátních prohlášení těch vnitrostátních DASů, ale v té souvislosti eh, musíme uvažovat také o tom, jakým způsobem můžeme vlastně nějak povzbudit eh, členské státy v tom smyslu, aby používali tato prohlášení eh, v tom nejširším slova smyslu. V každém případě ale hodláme navrhnout v tom návrhu finančního nařízení, aby tyto DASy byly vyžadovány od členských států a já mohu pouze doufat, že jak parlament, tak rada e, nás e, podpoří, že podpoří tento návrh a že takový, takovéto prohlášení e, důvěryhodnosti nám umožní i to, aby jednotlivé členské státy převzaly zodpovědnost za všechny tyto věci, které souvisejí s využíváním fondu Evropské unie. To eh, je předmětem naší eh, obecné diskuse, ve které hodláme pokračovat. Já budu v této diskusi pokračovat také s jednotlivými členskými státy. Stala určitě je pravda, že jsou některé členské státy, které jsou velice eh, nakloněny eh, těmto eh, prohlášením, například Dánsko, Nizozemsko, Velká Británie, Švédsko. A myslím si, že z toho bychom mohli vycházet. Mohli bychom vycházet ze zkušeností těchto zemí a e, mohli bychom e, také mít potom doporučení pro další e, novelizaci finančního nařízení. Děkuji mnohokrát. Ano, děkuji, pane předsedo. No, opravdu mě svědí prsty přímo, abych teď zareagovala. Vždyť, pane komisaři, Vždyť jste prolezl ouškem jehly při slyšení. To je skutečně oblast, kde je třeba spolupracovat, když máme zlepšit ty roční mm, plány. A právě tato otázka DASů vnitrostátních by to mohla zlepšit a vy se teď zase začínáte schovávat za stávající právní rámec a za to, co říká rada. Myslím si, že tedy tady budete mít s naším výborem potíže, pakliže nebudete ochoten stát na, e, po našem boku v této otázce. Jistě to bude obtížné, ale to musíte učinit, abyste bojoval spolu s parlamentem za vnitrostátní dasy. Vy jste tak trochu pootevřel dveře, to jste udělal při slyšení taky, ale musíte dveře otevřít úplně a nejenom tak při pootevřít. Ale o tom nechci hovořit. Možná, že to ještě trošku zkomplikuji, ale chtěla bych se vrátit k tomu, co říkala paní eh, Greslerová, která hovořila o určitých kontradikcích. Eh, a já také některé vidím. Navzdory tomu, eh, že pršelo eh, v Nizozemsku, pršel celý víkend, já jsem si dělala trošku starosti, protože máme dům skoro na úrovni moře, eh, ale díky tomu, že pořád pršelo, tak já jsem si mohla přečíst eh, ten materiál, který souvisí tedy s návrhem na obsazení této funkce a mohla jsem si to srovnat s tím, co jsme měli k dispozici v roce 2005. Já v té době jsem byla asistentka, seděla jsem někde vzadu v této místnosti a viděla jsem obrovské velké rozdíly mezi tím eh, starším a tím novým návrhem. Co se týče těch požadavků na profesionální eh, znalosti, tady se hovoří, že by kandidáti měli mít eh, profesionální znalosti v oblasti soudnictví, v oblasti také práce státního zastupitelství. V tom roce 2004 eh, tam to bylo daleko šířeji, eh, tady se hovořilo o významných kvalifikacích a zkušenostech, eh, které souvisejí se všemi oblastmi, ve kterých je aktivní OLAF. Teď tedy máme jenom tu praxi v oblasti soudní a v oblasti státního zastupitelství. <clears throat> Což vlastně znamená, že se nebudou moci hlásit do této funkce například lidé z policejních kruhů. Vy jste řekl, že potřebujeme mít určitou rovnováhu mezi těmi protipodvodnými akcemi a řízením. A tady já nevidím e, nic o tom, že vyžadujete nějakou praxi v oblasti managementu. E, někdo, kdo má zkušenost nebo praxi z oblasti soudí, nemusí být ještě dobrý manažer. E, a e, čili já si, mě skutečně jde o to, abychom měli vůbec toho nejlepšího kandidáta. Vy jste hovořil o některých protikladech. Vy jste řekl, že máme společný zájem, aby jsme to všechno e, udělali co nejrychleji, abychom jmenovali tohoto člověka co nejrychleji. Já bych chtěla ještě dodat jeden společný zájem, společný cíl a sice, že by to měl být ten nejlepší kandidát. A proto si kladu otázku, e, jestli je skutečně moudré, jestliže chceme eh, mít tu nejlepší rybu z toho eh, rybníku, jestli je to tak dobrý nápad, tento rybník eh, definovat jako malinký rybníček. Myslím si, že bychom se měli vrátit k tomu, co jsme měli k dispozici v roce 2004. Možná, že Eh, máte některý z vás eh, jiný názor na to, ale za sebe chtěla bych říci, že mně jde o to, aby ten kandidát byl co nejlepší a protože bychom měli zvážit co největší počet těchto kandidátů, tak aby my v parlamentu skutečně jsme měli možnost v rámci příslušných slyšení se přesvědčit o tom, že ten, koho do této funkce budeme nominovat, je ten nejlepší člověk, které, kterého máme k dispozici. Já bych byla velice ráda, kdyby to pan komisař vzal v úvahu. Zajímalo by mě, co on si o tom myslí a jestli je ochoten přistoupit na to, že to je skutečně naším společným cílem, tak abychom měli zajištěn co nejlepší výběr. So, uh... Eh, Uh, Co se týče té eh, praxe v oblasti eh, soudnictví, tak v tom návrhu na toto uvolněné místo tam se skutečně hovoří o tom, že musí ten člověk mít eh, také praxi v oblasti managementu, to je hned v tom dalším odstavci, za tím odstavcem o té praxi soudní takže ta manažerská praxe zcela určitě je na stejné úrovni jako ta praxe vyžadovaná v oblasti soudnictví a v oblasti práce státních zastupitelů. Byl bych velice rád, kdybyste mi eh, dali k dispozici eh, vámi odsouhlasené stanovisko k této záležitosti, tak aby my jako komise jsme a jsme skutečně ochotni být co nejpružnější eh, i eh, v té oblasti formulování našich požadavků. To určitě je naším společným cílem. Naším společným cílem je jmenovat toho vůbec nejlepšího kandidáta, který se přihlásí. Ale eh, Chtěl bych mít k dispozici připomínky vašeho výboru které se týkají toho konkrétního návrhu. Doufám, že budu mít k dispozici také připomínky ze strany rady. Eh, jak jsem eh, již řekl, dali mi k dispozici, eh, zatím nemám od nich oficiální návrh stanoviska, ale snad bych to měl získat nejpozději zítra a doufám, že se to potom promítne do toho správného formulování těch požadavků na tuto funkci. Děkuji, pane předsedo. Já zkusím být stručný. A chci se omezit pouze na otázku OLAFu a národních DASů. Pane Šemeto, to, co jste tady řekl v záždosti těch národních DASů, mě vlastně posiluje můj pocit, že bychom měli očekávat otázku finanční reformy, než vůbec vyřešíme tuto záležitost. Teď kolafu tedy. Eh, jsme si eh, zajedno v mnoha ohledech. Jsme si zajedno v tom, že situace je obtížná, jsme si zajedno v tom, že otázka toho přechodného ředitele by měla být otázkou co možná nejkratší, to období mělo být co možná nejkratší a jsme si zajedno v tom, že třeba, abychom měli nového, legitimně zvoleného ředitele co možná nejdříve. To je nesporné. Sporná je však otázka, zda ten, kdo v současné době jedná u Olafu, zda byl právně nasazen či nikoliv. A já tedy nejsem právníkem, ani se nechci žádným stát, ale vidím tady situaci, že tady máme dvě právní služby, které říkají ano, je po právu nasazen a pak je tady ale jiná právní služba, a sice právní služba Evropského parlamentu, která říká nikoli, zde byla porušena práva Evropského parlamentu a teď jako poslanec to nemohu ignorovat. Já prostě nemohu jen tak jít a říct si, moje vlastní právní služba mi sice říká, že v této otázce byla porušena práva parlamentu, parlamentu, avšak já prostě věřím spíš právní službě komise a právní službě rady, když vlastně nevím proč. Eh, eh, z poslední schůzky koordinátoru jsem odešel s tím pocitem, že tyto tři právní služby se chtěly nějak domluvit. A Měl jsem naději, že k tomu dojde, protože pak bychom stáli na společném základě a mohli dospět ke společnému rozhodnutí, čili mě by zajímalo, zda došlo vůbec eh, k tomuto, k této trilaterální schůzce všech těch třech právních služeb a co z toho zešlo. Pakliže ne, tak vlastně celý večer tady diskutujeme o tom, jaký přístup má největší riziko. Já vám k tomu mohu říct svůj názor. Na zasedání koordinátoru jsem zaujal pozici, že jsem za to, abychom prostě šli cestou nejnižšího rizika. A to by znamenalo věřit právní službě parlamentu, protože potom z toho by vyplynulo, eh, že bychom dosáhli takového bodu, kdybychom prostě už se nemuseli vlastně přijít o správnosti celého postupu. Děkuji, prosím. Yeah, I, I could, uh, say that, uh... Mohu k tomu říci to, že eh, právní služba komisem eh, diskutovala tuto věc jak s právní službou rady, tak s právní službou parlamentu a už jsem se zmínil, o tom, jaké je stanovisko e, právní služby rady, které je totožné se stanoviskem právní služby komise. E, došlo i k e, diskusi o této otázce mezi vedoucími právních služeb také e, vedoucím právní služby v parlamentu. V současné době dochází ke konvergenci těchto stanovisek, čili jejich zbližování e, ale zatím nedošlo k tomu konkrétnímu setkání zástupců všech tří právních služeb, čili možná, že je to způsob, jak bychom mohli nalézt konečné řešení e, této otázky. Nevím, jestli je z právního hlediska možné mít eh, k dispozici eh, společné prohlášení, společné stanovisko všech tří právních služeb. Eh, pokud by to možné bylo, tak by to pochopitelně byl ten nejbezpečnější způsob řešení konkrétní situace. Co se týče těch národních vnitrostátních DASů, tady eh, bych byl rád, kdybyste mě chápali správně. Já jsem pro ty eh, národní eh, prohlášení. Zde má, zastáváme stejné stanovisko jako parlament, ale měli bychom také mít na paměti, také celý postup schvalování finančního nařízení. Jestliže chceme bojovat e, o to, jak bude nakonec to finanční nařízení vypadat po dobu e, řady let, tak možná, že můžeme e, takto postupovat, ale možná, že by bylo lepší najít vhodnější způsob a to znamená schválit Eh, pozměňovací návrhy eh, během kratší doby, přes je jasné, že existuje celá řada pozměňovacích návrhů, které zcela jistě budou znamenat zlepšení té stávající situace. Opět je tedy naším společným zájmem, aby eh, toto nařízení bylo schváleno co nejdříve. Na základě toho, co já o tom vím, eh, mohu pouze konstatovat, že většina členských států ehm, eh, chce, aby toto nařízení bylo schváleno, i když se nejsou schopné shodnout na tom, jestli by ty národní DASy měly být povinné. Uh, Čili eh, musíme s nimi pracovat. Eh, já jako komisař eh, musím spolupracovat s těmito členskými státy. Možná ale i vy jako Evropský parlament byste měli spolupracovat s vnitrostátními parlamenty, tak, aby se podařilo tyto věci prosadit v jednotlivých členských státech, tak, aby je schválili vlády těchto členských států. Mám teď na mysli tuto konkrétní oblast. Jinými slovy, máme před sebou společnou práci. Mně jde o to, abychom eh, dosáhli určitých konkrétních eh, výsledků. Já jsem již během slyšení řekl, že mým hlavním cílem je dosáhnout konkrétních výsledků. Jinými slovy, dosáhnout zlepšení té finanční eh, regulace celé této oblasti. Myslím si, že toto je v zájmu příjemců evropských fondů, protože oni pochopitelně od nás očekávají významnou e, simplifikaci, významné zjednodušení a my jsme ochotně jim ho zajistit. No, Prosím, a nyní poslední otázka paní Ayala. Děkuji, pane předsedo. Mě mi velice líto, že jsem na chvilku musela odejít, protože jsem představovala stanovisko ve výboru pro dopravu. Chtěla jsem poděkovat panu komisaři za úsilí, které se snaží vyvinout pro zlepšení finančního nařízení. Já jsem ve své době ne jako poslankyně, ale eh, jako mm, poradkyně pro mou skupinu vlastně byla u zradu eh, toho požadavku eh, národních DASů a byla jsem tenkrát velice skeptická, protože jsem znala prostě radu Věděla jsem, jaká je situace a věděla jsem, že bude celá řada potíží. Věděla jsem, že členské státy, zejména ty hodně centralizované, to budou mít snadnější, zatímco decentralizované státy s většími problémy budou vidět tady svízel a domnívám se, že část energie, že jsme vydali jsme tolik energie na tento druh Ehm, nástroj jsme si domnívali, eh, že to všechno zachrání, že nám to ubralo energii tam, kde jsme mohli možná dosáhnout jiného zlepšení a myslím si, že došlo tady ke zlepšení například v mém vlastním státě a v mé vládě došlo skutečně k vyvinutí velice důležitého úsilí a uznávali v té kaskádě těch pravomocí jednotlivých regionů a radnic, se snažili zlepšovat transparentnost a schopnost kontroly, kontrolovat sami sebe, kontrolovat eh, jiné a dát tomuto parlamentu a komisi k dispozici co nejvíce informací. Ale i když se toho nezříkáme, eh, mohu vám říci, že vás budu podporovat i v těch ostatních elementech, které lze zlepšit, kromě těch eh, DASů, protože si myslím, že bychom neměli veškerou naši energii napřít pouze na tento nástroj, protože bychom mohli prostě skončit tak, že nám nezbyde nic jiného než melancholie. A Eh, samozřejmě máme eh, problém, například pro nás je toto nástroj nesmírně choulostivý. Eh, máme celou řadu věcí, které nejsou vyřešeny, například ten ontologický kodex. Pan Brunner o tom hovořil, ten nám chybí. Ale to je, je to skutečně tak um, obtížná cholostivá záležitost, že já vám tady musím tedy říci, eh, že jsem frustrovaná z toho, že to není, nebylo připraveno tak, jak mělo mm, v parlamentu eh, a konkrétně náš výbor by býval mohl mít jako svůj nástroj možnost poskytnout stanovisko o tom, jakým způsobem se můžeme ujistit o tom, že tento nepřímý akt, bude, který bude musí, muset fungovat v tom přechodném období, období pro celou řadu rozhodnutí by se mohl opřít prostě o nějaký pevný základ. Je mi líto eh, a nevím, zda existuje ještě nějaká možnost, protože já vím, že to rozhodnutí o novém řediteli musí být co možná nejrychlejší v minimální době, ale jak tady zaznělo, abychom prostě získali toho nejlepšího kandidáta, eh, aby byl nejlepším ředitelem, to tady rozhodně nebude snadné. To si uvědomujeme všichni, všichni to víme. A obavy tohoto parlamentu spočívají v tom, že nemohl se účastnit toho rozhodnutí, které učinila komise. Já tedy nevím, zda vy byste tady viděl nějakou, nějaké dočasné řešení nebo možnost nějaké změny proto, aby Evropský parlament se cítil zapojen do rozhodnutí, které také našemu Evropského parlamentu přísluší. A když to učiníte, tak zcela jistě pocítíte taky naši podporu. Ale my už jsme to okomentovali, že prostě eh, jsme chtěli aspoň proskoumat, kdo je z vás, eh, kdo je váš kandidát, aby se zajistila ta nezávislost, jeho schopnost, kapacity a možnost chránit prostě eh, zájmy těch, kteří jsou v popředí našeho zájmu což by se býval mohlo udělat tím ontologickým kodexem. Velice dlouhá odpověď, telegrafickou odpověď, prosím. Uh, yes, I will be, uh... Ano, odpovím velmi stručně. Chtěl bych eh, navrhnout, a myslím si, že to je naprosto normální reakce, uh, a sice to, že pan Ajlat, který je e, tím přechodným e, ředitelem, by mohl přijít k vám do parlamentu a o těch věcech bychom mohli hovořit. Teď již několik týdnů se bavíme o této otázce, ale vy vlastně jste zatím neměli ani možnost si s tímto člověkem pohovořit. A já si myslím, že to by byl možná uh, ten nejnormálnější způsob, jak eh, dosáhnout určitého pokroku v této věci. To znamená popovídat se s ním, eh, jaká je ta současná situace, jak on vidí možnost eh, dalšího budoucího vývoje, celou tu otázku nezávislosti tohoto orgánu a tak dále. To mi připadá jako projev naprosto normálního chování z hlediska jaksi lidského jednáním. Naprosto souhlasím také s paní poslankyní eh, v té věci eh, přehánění eh, významu těch národních prohlášení. Jsou to věci, které jsou velice důležité, pochopitelně, ale existuje celá řada dalších otázk, otázek, které musí být také řešeny na bázi společného řízení a já i mý kolegové, kteří eh, jsou zodpovědní za tyto konkrétní oblasti, jsou pochopitelně připraveni vám předložit konkrétní návrhy. Eh, a jestliže vezmeme celou tuto otázku těch národních DASů, tak Myslím si, eh, že můžeme vycházet z toho, že by bylo dobré, kdyby to bylo Eh, opatření závazné, protože potřebujeme mít eh, eh, situaci, kdy budeme mít ty DASy, které budou srovnatelné mezi jednotlivými členskými státy. To představuje obrovský kus práce, vyžadující implementaci standardů, vyžadující standard ty auditu a souvisí to ještě s dalšími požadavky, takže já skutečně bych byl velice rád, kdybyste se neomezovali pouze na některé eh, nápady nebo myšlenky, možná, že jsou to nápady dobré a myšlenky také dobré, ale existuje celá řada dalších věcí, kterým musíme věnovat svou pozornost, hlavně v oblasti soudržnosti. Jsou to věci, které jsou naprosto zásadní eh, pro to, abychom dosáhli té eh, úrovně chybovosti, která by byla pro nás pro všechny přijatelná. Děkuji, děkuji pane komisaři. A teď přejdeme k poslednímu bodu, což je e, zvláštní zpráva. E, o využití e, pomoci předvstupní, e, která poskytovala Turecku. Dovolte, abych e, dal slovo panu Engvirdovi. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážení členové tohoto výboru. Děkuji vám za to, že jste mi dali příležitost, abych zde pohovořil o této zvláštní zprávě která souvisí s řízením eh, předvstupní eh, pomoci Turecku, kterou má na starosti Evropská komise. Byl to vůbec první audit, eh, který se tohoto týká, který vypracoval účetní dvor. Jedná se o dvě věci. Za prvé o tureckou předstupní pomoc která byla zahájena v roce 2000 a pokračovala až do roku 2006 a potom tu eh, ten instrument pro předstupní pomoc, eh, který eh, následoval od roku 2007. U obou těchto programů a v obou těchto obdobích tato předstupní pomoc byla řízena na základě takzvaného decentralizovaného implementačního systému zatímco komise má zodpovědnost za řízení takovéto předstupní pomoci, programy samotné jsou řízeny tureckými orgány. Pro tento účel byly vytvořeny nové turecké instituce, které jmenovaly turecké úřady a které získaly akreditaci ze strany komise na konci roku 2003. Jako součást tohoto systému Ehm, provádí delegace komise eh, ex ante kontroly eh, u státních zakázek a kontraktu. Eh, hlavním příjemcem fondu každého projektu, což je většinou ministerstvo nebo nějaký veřejný orgán. Ten potom je zodpovědný za to, že předkládá nějaké e, návrhy projektu, e, specifikuje požadavky souvisí s těmito projekty a řídí aktivity, které souvisí s tímto projektem. Ročně se jedná asi o 500 milionů euro, které se promítají do evropského rozpočtu. E, Audit se soustředil hlavně na to, jestli eh, je tato předstupní pomoc efektivním způsobem řízena. Soustředili jsme se hlavně na tři věci. Za prvé na návrh těch výročních národních programů a eh, na otázku efektivity využívání věcí v rámci tohoto programu, dále potom na efektivní fungování decentralizovaného implementačního systému a za třetí Soustředili jsme se na posouzení vzorku projektu, eh, které by nám poskytly konkrétní příklady eh, důsledků potenciálně špatného eh, programování a neefektivního postupu při implementaci. Předtím, než se dostanu k závěrům této zvláštní zprávy, dovolte, abych řekl, pane předsedo, že e, Toto bylo všechno děláno na požadavek Evropské komise a ne na požadavek eh, Turecké republiky. Eh, smyslem toho auditu bylo eh, skutečně zjistit, jakým způsobem jsou řízeny ze strany komise fondy, které jsou poskytovány Turecku, čili účetní dvůr se vůbec nezabýval připraveností Turecka pro vstup do Evropské unie. Ehm, zabývali jsme se tedy hlavně slabými místy eh, poskytování předvstupní organizace v období 2000 až 2006. Zabývali jsme se hlavně eh, chybami těch předcházejících období, to znamená všech těch prodlev, eh, problémech v oblasti implementace, ne správným monitorováním a vyhodnocováním. Konkrétně řečeno, účetní dvůr zjistil, že nebyly dostatečným způsobem určovány priority, eh, na jejich základě potom je tato pomoc přidělována. Co se týče decentralizovaného implementačního systému, účetní dvůr zjistil, že příslušné turecké úřady, navzdory tomu, že byly schváleny komisí, eh, většinou neměly dostatečné množství pracovníků, alespoň to platilo v období 2002 až 2004 při zpravování národních programů a tak se jim také nepodařilo dosáhnout včasné implementace projektů, které byly auditovány nebo programů jako takových. Přesto však decentralizovaný implementační systém zajistil to, že auditované projekty většinou eh, dosáhly těch plánovaných výstupů a výsledky eh, byly udržitelné. Což eh, podle našeho dojmu bylo díky vysoké úrovni zaangažovanosti ze strany tureckých úřadů. Od té doby komise udělala eh, určité kroky, jejichž cílem je zlepšení postupů, které se týkají tohoto nástroje předstupní pomoci, i když efektivitu budeme moci posoudit až v budoucnosti také. Je třeba konstatovat, že komise zavedla určitá opatření, která mají řešit eh, ta slabá místa, eh, která byla identifikována v zodpovědných tureckých úřadech. Eh, úplný eh, dopad těchto zlepšení ale bude moci být zhodnocen až poté, co dojde k úplné implementaci projektu. Eh, účetní dvůr dále došel k závěru, že komise neměla dostatečné informace, které by mohly dokázat efektivitu eh, této předstupní pomoci. V této oblasti je potřeba dosáhnout dalších zlepšení, hlavně při určování priorit a při hodnocení efektivity eh, poskytovaných fondů a jejich využívání. Eh, účetní dvůr předložil celou řadu doporučení, jejichž cílem je podpořit komisi ve snaze zlepšit efektivitu těch poskytovaných poskytovaných programů. Týká se to hlavně zlepšení v samotném procesu programování ehm, finanční pomoci podle přesně identifikovaných potřeb, e, za druhé potom návrh projektu a jejich implementace ze strany zodpovědných tureckých úřadů. Dále je potřeba také zlepšit Eh, výkaznictví o implementaci a o dosažených výsledcích a za čtvrté potom je to oblast monitorování výkonu eh, jednotlivých projektů. Na závěr bych chtěl říci, že náš účetní dvůr provedl celou řadu auditů v kandidátských zemích a také v potenciálních kandidátských zemích a eh, v průběhu těchto auditů nám jde o to, abychom zlepšili efektivitu těch instrumentů, které jsou podporovány Evropskou unii. Z tohoto, v této souvislosti bych chtěl říci, že angažovanost tureckých orgánů je naprosto základním faktorem pro úspěšné dosažení cílů eh, těchto pomocných programů. Eh, konkrétně se jedná o to, aby tato země byla schopna vyrovnat se s kodaňskými kritérii a aby byla schopna se přizpůsobit evropským aky komunitě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní má slovo pan zpravodaj, pan Píper. Děkuji. Děkuji panu předsedovi a také panu zástupci učitního dvora. Chtěl bych ještě jednou připomenout, že tato zpráva je také základem pro udělení absolutoriu komisi za rok 2008. Jedná se o předstupní pomoc pro Turecko, o léta 2000 až 2006, ale jedná se také o nové nasměrování nástroje IPA, protože i toto účetní dvůr hodnotil. Pokud bych to mohla krátce schrnout, tak bych řekl, že hodnocení e, účetního dvora e, je toto. Projekty byly v podstatě v pořádku, nedošlo zde k zneužívání finančních prostředků, ale e, nebylo zde nic, nic, co by jaksi zohlednilo přístupový proces. To bylo zvláštní, že u těch projektů nebyly žádné priority a to je také zvláštní věc. A že zde není možné eh, jak si propojit ten pokrok, co se týče přístupových jednání s nástrojem IPA. A co se týče zprávy za 2007, cituji účetní dvor, že ta nepřipouští dostatečné vyhodnocení. Na druhou stranu zde máme tady ty finanční prostředky, které byly původně ve výše 200 milionů eur za rok a nyní je to téměř eh, jedna miliarda. To je celá řada rozporů. Já bych se rád ještě citoval účetní dvůr. Přístupová předstupní pomoc nebyla ani jasně definována, ani nebyla zaměřena na jasně dosažitelné cíle. Konec citát. Druhý citát ani strategické cíle, ani projektové cíle nebyly dostatečně konkrétní, abychom mohli vyhodnotit dopad projektu. Konec citátu. Třetí citát. Komise nedisponovala dostatečnými informacemi. Komise neměla k dispozici dostatečné informace, aby mohla posoudit účinnost předstupní pomoci. To vše jsem si nevymyslela, to jsou citáty. A to je opravdu věc, která mi vrtá hlavou. Jasně, máme eh, pozitivní stránku. Projekty, které byly eh, analyzovány, byly v pořádku. Ale tyto projekty se v žádným způsobem nevztahovaly možnému, možnému vstupu Turecka. To, že ty projekty byly v pořádku, to jistě hovoří za to, že orgány jsou, eh, pracují v pořádku, že zde není taková korupce, jako například na Balkánu. Ovšem, pokud dochází k takovému svévolnému používání projektů, tak to opravdu nechápu. Musím se si klást otázku, proč zde není provázanost projektů s přípravou na možný vstup Turecka. Proč tedy toto si komise nepřeje, aby bylo možné měřit úspěšnost projektu právě z tohoto pohledu přípravy na možný vstup? Já si myslím, že zde jistě budou důvody pro to, proč se to tak děje a já bych se rád z těch důvodů dopátral. A proto bychom se má ze tři doporučení, který, které bychom zamětnit v rámci udělávání absolutory. Za prvé chci, aby prostředky z IPy opravdu byly vydávány na projekty, které jsou relevantní a aby zde byla jasná závazná kritéria podle kterých by účetní dvůr potom mohl tyto projekty pozizovat a pozizovat jejich provázanost s možným vstupem. A dokud zde nebude postup, a zatím postup neexistuje, tak si myslím, že vydáváme na Turecké příliš mnoho peněz. A proto si myslím, že by bylo dobré, abychom se vrátili k prostředkům, které jsme eh, poskytli v roce 2006, tedy abychom redukovali předstupní pomoc pro Turecko. Můžeme říct, mohli bychom k tomu přistupovat tak. Ty finanční prostředky jsou rezervovány dobrá, budeme je rezervovat i nadále, ale vyplatíme je teprve, když dojde k nějakému pokroku. Protože si myslím, že je neodpovědné deficity, které máme v rámci naší strategie, se snažit neustále eh, jaksi vylepšovat tím, že navyšujeme obět finančních prostředků. To opravdu není dobré. Já si myslím, že bychom měli novým způsobem eh, narýsovat ten instrument IPA, protože není možné, a, nebo promiňte, je nutné si uvědomit, že ne ve všech případech zde máme jakýsi automatický vstup. Tak to prostě není, proto chci, aby do IPy byla jistá možnost toho, že prostředky IPy mohou vést k tomu, že dojde ne ke vstupu, ale k jakému si lepšímu sousedství, k lepším sousedským vztahům. Aby tedy bylo opravdu možné rozšířit pole působnosti nástroje IPA. To jsou tedy tři doporučení, které jsem chtěl eh, vyslovit. Nyní se budu tedy snažit eh, o tom vyjednávat také s členy výboru AFET rovněž se zpravodaj a tak, abychom dospěli k odpovídajícímu usnesení. To je tedy můj přístup a rád bych o něm s vámi diskutoval. Děkuji. Tak, formand. Altså, efter min mening, så er det her en øh, katastrofal øh, rapport for kommissionen. Děkuji. Myslím si, že toto je naprosto katastrofální eh, zpráva. O čem to tady vlastně mluvíme? Eh, to, eh, tady se nehovoří o nějakém přijatelném nebo tolerovatelném riziku. Tady hovoříme o tom, jestli jsme vůbec schopni nějakým způsobem změřit to, jestli peníze byly využity tak, jak to bylo určeno původně. Jestliže eh, si přečtete tu zprávu, tak zjistíte, že tady spousta věcí zkrátka chybí a proto já bych, si, já bych chtěl rád položit několik otázek. My víme, že eh, švédské rádio eh, v listopadu provedlo šetření týkající se předstupní pomoci poskytované Turecku a tato pomoc je poskytována kandidátské zemi k tomu, aby byla schopna se vyrovnat eh, s těmi požadavky, které souvisejí se vstupem. A jedním z těchto eh, z těchto požadavků je otázka lidských práv, otázka v případě Turecka, otázka určité harmonizace a tak dále. To jsou ta kodaňská kritéria, jak se o nich hovoří. Eh, švédský rozhlas během svého šetření zjistil, že je velice obtížné eh, potvrdit ty výsledky. Hovořili o tom, že tam eh, zkrátka eh, nejde jenom o mrhání peněz poplatníku, ale zjistili dokonce, že ty peníze se používají pro politické účely politických stran. Například ta islámská Vláda v podstatě poskytla tyto eh, peníze eh, na eh, podporu svého postavení v těch oblastech, kde zatím nemají možnost působit, například v těch oblastech, kde je eh, kurdská menšina a tak dále. Švédské rádio potom hovořilo o tom, že ta situace je daleko horší, že se nejedná pouze o podvodné využívání těchto fondů, že velice často se jedná o využití těchto peněz pro kontraproduktivní účely, že velice často tyto peníze slouží k tomu, aby se Turecko vzdalovalo od eh, toho eh, o té situace, kdyby mohlo se přibližovat těm požadavkům na členství. Proto bych se chtěl na to zeptat komise. Co pak vy jste nezaznamenali žádné eh, nebezpečné signály? Eh, já jsem nic od vás takového neslyšel. Můj kolega, který sedí za mnou, vím, že položil písemnou otázku, která s tímto souvisí. Eh, vím, že také účetní dvůr se těmito otázkami možná zajímal, když tuto věc posuzoval. Grazie. Děkuji mnohokrát, prosím, pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit o to, co řekl pan Sandegord. Já bych chtěl na úvod říci, že eh, já osobně jsem proto, aby Turecko se stalo členem Evropské unie ale e, Turecko musí pochopitelně splnit ta kodaňská kritéria. Nesouhlasím e, s tím, co řekl pan Pípr, e, v tom smyslu, že možná potřebují méně peněz. Já se domnívám, že naopak potřebují víc peněz, ale za předpokladu, že se budou řídit příslušnými pravidly a že budou přísnějším způsobem s těmito penězi zacházet. Ale v žádném případě by to nemělo znamenat, že je chceme nějak trestat. Eh, protože eh, někdy jsou tyto věci některými členskými státy využívány eh, k tomu, aby došlo k blokaci turecké kandidatury. To by bylo velice špatné pro Evropskou unii, ale souvisejí s tím určité otázky. Myslím si, že účetní dvůr odvedl velice dobrý kus práce. Ale kromě toho, co již říkal pan Sandegard o tom programu ve švédském rozhlase, Eh, švédský rozhlas, eh, kromě toho, co již zde zaznělo, eh, také zmínil o tom, že reakce komise na tuto situaci není dostatečná a jestliže porovnáme toto prohlášení se zprávami a závěry švédského rozhlasu, teď je třeba si uvědomit, že oni popisovali situaci na podzim roku 2009 a podle jejich šetření, já jsem přímo hovořil s tím reportérem, eh, on mi říkal, že jezdil po celém Turecku, hovořil s lidmi, ptal se jich, jestli dostali nějaké peníze, k čemu je použili a eh, zjistil, že eh, skutečně tady byla obrovská řada problémů. Kurdové to nedostali, další menšiny to nedostali, ty projekty na podporu žen ne, nedostali dostatečné množství financí, čili ten reporter má k dispozici celý seznam takovýchto chyb ale eh, když pan Ferm a já jsme eh, odeslali eh, dopis panu komisaři Rénovi v tom minulém jeho mandátu, tak i pan komisař Ren řekl, že žádné problémy nevidí, že kdyby bývaly nějaké problémy byly, takže stejně už jsou vyřešené. To je pravda. Pro mě pro člověka, který chce, aby Turecko se e, stalo členem Evropské unie. Pro mě je naprosto zásadní, aby tyto peníze byly využívány co nejefektivněji, aby byly využívány tak, jak mají být, tak, abychom nedávali vlastně munici těm v uvozovkách nepřátelům, vstupu Turecka do Evropské unie. Já si myslím, že ta zpráva e, účetního dvoru je mimořádně dobrým začátkem pro naši diskusi, ale myslím si, že v žádném případě by to nemělo e, nás vést k závěru, že Turecko si nezaslouží naši podporu. Právě naopak děkuji. Děkuji. Měl byste být stručný, protože máme pouze 10 minut do konce naší schůze. Prosím, pan Gajen. Pokusím se, pane předsedo. A nejdříve bych chtěla vyslovit svůj dík panu Engvirdovi a kolegům z Evropského účetního dvora za jejich opravdu užitečnou zprávu. Milé kolegyně, milí kolegové, Diskutujeme zde o zprávě Evropského účetního dvora o využívání předstupní pomoci, která byla poskytnuta komisi. Komise bylo jste tedy, šlo o to, že byla kontrolována komise a nikdo jiný. To bych chtěl zde zdůraznit. A za druhé, chtěl bych hovořit o té zprávě. Já švédsky neumím a neposlouchám švédské rádio, takže vůbec nechápu, o čem jste zde hovořili, když se zde hovořilo neustále o tom, co se vysílalo ve švédském rádiu. Já si myslím, že to nám v našich úvahách eh, tak nějak nepomohlo. Nepohnuli jsme se vpřed. A druhá věc, dvě věci mě zarazily v té zprávě a velice se to obávám. Za prvé, účetní dvůr zdůrazňuje, že Během první let, kdy byla poskytována přestupní pomoc, neexistovala kritéria pro měřitelnost úspěchu toho, co e, bylo v Turecku podporováno. Tedy vše to, o čem hovoříme dnes odpoledne, a týká se to celé oblasti kohezní politiky, v této celé oblasti komise v obdobné oblasti, což je přestupní pomoc, nemá odpovídající kritéria a nepoužívá je. Proč? A druhá věc, předstupní pomoc. To je něco, co přeci komise neposkytuje poprvé. Turecko přeci není první země, která eh, chce vstoupit. Proč zde eh, tedy máme grémia, eh, kde je již jasné, že nemají dostatečné personální vybavení, aby zapistili to, co Evropská komise očekává. Zde by tedy komise měla být jakýmsi vodítkem, pomocníkem, tak, aby přivedla stát k tomu dobrému zacházení s eh, evropskými prostředky. I zde si kladu otázku, proč tedy komise postupuje tak, jak postupuje. A pak jsem se ve zprávě účetního dvora dočetl, že komise v otázce východního Anatol, východní Anatolie nemohla nic podporovat, protože, nebo nemohla kontrolovat, promiňte, protože je tam výjimečný stav. A já se tady ptám, proč tedy komise něco takového vůbec provozuje. To tedy opravdu ukazuje, že je zde celá řada otevřených otázek a v tom souhlasím s panem Píperem. Ale ta věc, že by ty finanční prostředky neměly se, nejsou tedy propojeny s tím vstupem, tak to si myslím je otázka komise. Tá musíme kritizovat komisi a vyvíjet nátlak na to, aby se to změlo, změnilo, tedy aby opravdu ta předvstupní pomoc byla spojena s těmi kritérii pro vstup. Ale co se týče e, vašeho třetího doporučení, tak s vámi nesouhlasím. Jak říkám, my diskutujeme o zprávě účetního dvora o předstupní pomoci, kterou komise postupuje státu. A tento stát je kandidátskou zemí. Na tom se Evropská unie dohodla a nemůžeme to nějakým způsobem rozmělňovat. Chci tedy říci, že prostředky IPAŠ jsou tedy v tomto světle nástrojem, pomocí kterého bychom mohli provádět dobrou sousedskou politiku, tak v podstatě toto je aspekt a věc, o které se zde nehovoří a nemůžeme o ní hovořit, protože o to zde nejde. Prosím, pane Beracky. To je ještě jeden z příkladů, o čem rozmawiali jsme temu. Hmm, toto je vynikající příklad toho, o čem jsme hovořili před několika hodinami a sice eh, správní a politická odpovědnost Evropské komise. A tady vidíme, jak komise se necítí ani politicky odpovědná v tak důležité oblasti. A sice, jaký je výsledek a co se bude dít eh, s Tureckem. Ani necítí odpovědnost eh, za to, co tady řekli naši dnes pozvaní. A to by bylo třeba jaksi sloučit nebo přidružit k tomu, o čem jsme hovořili s finančním řízením. To je přesně stejný eh, příklad, paní poslankyně Ajala. Ano, já bych také chtěla vlastně vyjádřit to, co už jsme tady řekli všichni to, co se týče tedy zkoumání kandidatury Turecka, to nás tady nezajímá. Ano, je kandidátem, ale nás zajímá, aby fondy, které se používají, byly co možná nejefik- nejúčinněji využívány. Ale vidím, eh, především podle toho, co říkal pan Píper, řekla bych pozor, pozor na to, to, co prezentuje, co předkládá účetní dvůr, byla Eh, nebo je tak, jak jsme o tom také diskutovali, eh, diskutovali v politice soudržnosti, čili tady se konstatuje, že tady chybí indikátory, konkrétní indikátory pro vyhodnocení účinnosti této pomoci, čili to je tedy něco, co musí komise eh, vylepšit, protože zřejmě indikátory nebyly dostatečně využity. Tady má tedy účetní dvůr pravdu ale kromě těm, ale pak tady jsou další příklady modernizace celnic a tak dále. A mm, si myslím, že dobře, možná by tady mohla být lepší definice, nebo mohli bychom být konkrétnější v cílech, ale Zjevně tady je určitá účinnost, kterou konstatuje i účetní dvůr. To znamená, já podporuji tu myšlenku, aby komise zrevidovala svou kapacitu a aby prostě se dále podporovalo Turecko ve svém rozvoji. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo pro závěry komise. Pan Filon, prosím. Merci, monsieur le président. Je limiterai mes remarques euh, mots. Děkuji. Rád bych se ještě vrátil ke zprávě, tedy se omezil, promiňte, pouze na zprávu účetního dvora a samozřejmě na pracovní dokument pana Pípera. Uh, ta ostatní témata, o těch se dnes nediskutuje a diskutovat o nich nemůžeme. K tomu bych rád zmínil dv- tři věci. Je jisté, že v rámci poskytování předstupní pomoci existovaly problémy. V roce 2000 jsme začínali opravdu, tak říkajíc, od nuly. A vím, že jsme sice měli zkušenosti s ostatními kandidátskými zeměmi, a co se týče Turecka, tak jsme v roce 2000 začínali opravdu od nuly. Bylo to období učení. Učili se jak turecké úřady, tak se učila i Evropská komise. A myslím si, že jsme se eh, z tohoto období poučili a naučili jsme se něco. A taková poznámka stranou, když slyším určité projevy zde, tak se kladu otázku, zda jsme všichni četli tu též zprávu, protože v závěrech účetního dvora nestojí, že zde nebyly priority, že zde, nebo zde nebylo propojení na eh, předstupní kritéria, tedy promiňte, vstupní kritéria. Když tedy někdo něco takového tvrdí, tak ať mi to dokáže. Existovaly opravdu projekty, kde nebyla souvislost eh, vstupními kritérii? Já si myslím, že ne. Pro nás vždy byla u všech projektů důležitá vstupní kritéria. Předstupní pomoc určená Turecku byla vždy posuzována v souladu s vstupními kritérii. Podle kritérií předstupního partnerství a podle MIPD, kde máme přesné, ustanovená přesná kritéria pro to, jakým způsobem se má pomoc orientovat. Takže rozhodně to není tak, že zde žádné priority nebyly. Opravdu to byste mi museli dokázat. Ukažte mi jeden jediný projekt, který by nebyl v souvislosti s kritérii pro vstup. A další poznámka od roku 2007 jsme zaznamenali e, značná zlepšení a e, ve zprávě je to také jasně uznáno. Zavedli jsme ukazatele, jsme, zavedli jsme výběrová kritéria, takzvané ukazatele SMART a ukazatele RACE ty nám umožnily lépe vyhodnotovat relevanci, relevantnost překládaných projektů. Nepřijali jsme žádný projekt, který nesplňoval tato kritéria. Ani jeden jediný. A další věc. Souhlasíme s účetním dvorem v tom, že když říká, že je co zlepšovat. Momentálně vypracováváme novou metodiku pro nástroj o IPA, tedy celkově pro nástroj typa. Bude se to týkat tedy nejenom Turecka, ale všech kandidátských zemí či potenciálních kandidátů. Jde nám o sektorově specifický přístup. Chceme tedy pod, poskytovat podporu sektorové, ze sektorového pohledu. Budeme vycházet ze sektorů kde zjistíme, že kandidátské země potřebují obzvláštní pomoc, tak abychom měli eh, strategické cíle, na které se v rámci poskytování předstupní pomoci budeme soustředovat. Co se týče toho švédského rozhlasového programu, tak musím říct, že tito žurnalisté se na nás nikdy neobrátili. My bychom rádi, bývali rádi zodpověděli jejich otázky, ale nikdo se na nás neobrátil. Rádi bychom jim bývali poskytli informace, ale mm, k ničemu takovému nedošlo. A ještě na závěr eh, prosím zástupce účetního dvora. Děkuji, pane předsedo. I já se dívám už na hodinky. Eh, mám tři poznámky. Eh, myslím si, že za prvé skutečně je správné konstatování, že je dělba práce mezi účetním dvorem a my, my se zabýváme eh, ekonomickými otázkami, efektivitou využití eh, nejrůznějších politik eh, v tom smyslu, jestli ta, ty politiky jsou úspěšné. A na základě toho potom se dělají taková rozhodnutí, jako jestli politici rozhodnou na základě toho, co my jim předložíme, o tom, jestli daná země by se měla stát členem Evropské unie. Za druhé, um, pokud budu eh, skutečně se držet praktických věcí a jestliže se podívám na to, co navrhuje pan Píper, kterému bych chtěl velice poděkovat za to, že eh, velice pravdivým způsobem eh, se Eh, zanoval eh, naš, v naší zprávě, k tomu eh, přidává potom své vlastní závěry a dokonce tady předkládá i návrh usnesení. Já nemám žádné problémy s tím prvním návrhem, s druhým návrhem, s pátým, se šestým a se sedmým návrhem. Co se týče návrhu čtyři, to je ryze politický návrh. Tady se hovoří o tom, že by se neměly dávat další peníze Turecku, že Eh, možná bychom jim neměli dát možnost plného členství, pouze jim dát možnost tzv. privilegovaného partnerství. To je na vás, to je politická otázka. Dále potom se zde eh, hovoří eh, o, určité, o tom, jestli si je zváženo to, co my předkládáme jako účetní dvůr. Já si myslím, že vaše závěry jsou příliš negativní. Myslím si, že vůbec Eh, nezohledňujete ty pozitivní věci, o kterých ostatně hovořil i pan Fion před chvíli. Na závěr bych chtěl tedy říci, že já pochopitelně eh, nemám žádnou představu, ani nemá náš účetní dvor žádný úsudek o politických otázkách, které souvisejí s tureckým členstvím, ať už jsou to lidská práva, eh, právní stát a tak dále. Ale máme určitý dojem z toho, jakým způsobem spravují eh, finanční prostředky a myslím si, že kvalita eh, této zprávy na tureckých ministerstvech je lepší než ve většině členských států, které jsou na Balkánu. Děkuji vám. Děkuji, končím zasedání.